Buongiorno, colleghi, se ci accomodiamo cominciamo. Dobrý den, milí kolegové, milé kolegyně. Začněme s dnešním zasedáním. Po včerejších eh, prezentacích našich řečníků, kteří nám předložili svoje přednášky, o tom, jakým způsobem eh, má vliv organizovaná trestná činnost na náš život. Hovořili jsme o praní peněz, hovořili jsme o bankovnictví, finančním sektoru a dnes budeme zase hovořit o dalším tématu, které je velmi zajímavé a dozvíme se mnoho zajímavých informací. Nejdříve budeme tedy hovořit o spravodajské eh, činnosti boj proti organizovanému zločinu, korupce a praní peněz. Nejdříve si vyslechneme zástupce belgické policie, eh, bude to pan François Farsi, potom bude přednáška pana eh, Drew Harrise ze Severního Irska, který také bude hovořit o policii Severního Irska, potom bude přednáška pana Olivera Huta, eh, to je vrchní komisař eh, německé kriminální policie a nakonec Viktoria Amici, která je vedoucí eh, z policejní spolupráce a je zodpovědná za vztahy s Europolem a Cepolem a bude hovořit o komunitárním právu, bude hovořit o modelu EIXM. Jakým způsobem Eh, to bude dnes fungovat. Každý řečník bude mít 15 minut na svoji přednášku, potom zahájíme diskuzi a potom budete mít prostor pro vaše připomínky a dotazy. A potom zase dáme slovo řečníkům. Takže každý máte 15 minut. 15 minut. Nyní François Farsi, prosím. Bonjour à tous. Dobrý den, přeji všem. Dnes ráno vám poskytnu několik informací ohledně přístupu, který je praktikován v Belgii. Ohledně toho, čemu říkáme intelligence-led policing, neboli eh, policejní funkce v rámci informací a dále budu hovořit o úloze tohoto, této spravodajské eh, činnosti v boji proti organizovanému zločinu. Spravodajská činnost je koncepce a hlavně velmi rozsáhlá oblast činnosti. Z hlediska definice spravodajská činnost v profesním slovníku se liší od informace. Informace není zpracována, není srovnávána, zatímco u spravodajské činnosti k těmto přístupům dochází. Spravodajská činnost pokrývá velice širokou oblast, a sice vojenskou, ekonomickou a finanční, a samozřejmě také oblast trestné činnosti ve smyslu soudním a policejním. Tato spravodajská činnost má tři úrovně. Strategickou, taktickou a operativní. Spravodajská činnost je konkrétní, je virtuální, zpracovává se prostřednictvím lidských zdrojů, otevřených zdrojů, také v důvěrném eh, okruhu a také z technických zdrojů. Dnes samozřejmě budeme hovořit zvláště o spravodajské činnosti v oblasti trestné činnosti a zvláště o způsobu, jakým můžeme strukturovaně a proaktivně k ní přistupovat v boji proti organizovanému zločinu. Musíme vědět, že v Belgii policie již po několik let rozvinula tuto koncepci v rámci Intelligence Led Policing. Tato koncepce, která byla rozvinuta před více než 30 letech ve Spojených státech, může být vysvětlena jako snaha vykonávat policejní funkci tím, že je podřízená informacím. Jedná se o celou řadu eh, trestních eh, činů velmi různorodé povahy. A jde o to, aby policie dokázala dostat pod kontrolu eh, tuto aktivitu. To znamená, aby z funkce hasiče se eh, dostala eh, do funkce těch, kteří eh, dokážou preventivně přistupovat k těmto nebezpečím a zvládnout je. Je to vlastně jakási třetí cesta mezi obvyklou každodenní prací policie, což je reaktivní práce, tak jak jsem to vysvětlil před chvílí, a běžnou policejní praxí, kterou také označujeme jako prevence anebo odrazující činnost. To je postup, který samozřejmě má velmi malý dopad na organizovanou trestnou činnost. V rámci policejních útvarů je důležité, abychom si uvědomili, že se méně jedná o určitou techniku a spíše se jedná o určitou filozofii a profesní reflex. V každém případě i intuitivně všichni dobří policajti takzvaně se snaží pátrat po těch správných informacích ale tato intuitivní práce není strukturovaná a dlouhodobě nebo střednědobě není mm, únosná a mm, nevede tedy k řešení mm, těch případů. V rámci belgické policie přistupujeme k této věci jednak integrálně a integrovaně. Jedná se o integrální přístup, protože zahrnujeme tři úrovně. Jednak strategickou, taktickou a operativní a dále, co je důležité, také interakce mezi těmito různými úrovněmi. Strategická spravodajská aktivita se snaží poznat kontext a obraz těch jednotlivých fenoménů a skupin. Eh, je tady snaha dostat pod kontrolu eh, velká rizika. Většinou se opíráme o mezinárodní a národní studie policie, ale také z akademických kruhů a mezinárodních institucí, jako je Interpol, Europol nebo OSN. Tato spravodajská činnost se skládá celé řady informací, které někdy vypadají zcela neutrálně, ale pokud se dají dohromady, tak eh, vytvářejí určitý obraz daného fenoménu nebo trestného prostředí. Máme například eh, analytické eh, přístupy, kde se nám podařilo odhalit některé kruhy pro dodávky kokainu v Evropě taktický přístup. Ten je mm, vlastně mezi úrovní, je už konkrétnější a umožňuje eh, vytvářet některé mm, projekty, které se lépe zaměřují na konkrétní skupiny zločinců. Například v nějakém konkrétním městě můžete mít eh, síť eh, zlodějů automobilů, nebo se může jednat o mm, specifické trestné činnosti, které zneužívají obchodování s lidmi v konkrétním eh, podniku. A nakonec operativní spravodajská aktivita se týká konkrétních informací, které každodenně umožňují identifikovat určitou skutečnost, určité podezřelé osoby. Jako příklad, pokud získáte číslo mobilu určité podezřelé osoby v určitém případě nebo Eh, například označení automobilu. To vše jsou operativní, konkrétní informace, které se dají okamžitě využít. Tyto tři typy spravodajské aktivity, které mají eh, vlastně odlišnou účelnost, jsou vzájemně propojeny pokud vedeme relevativní eh, vyšetřování, tak si uvědomíme, jaký je zde kontext, eh, jaký mm, obraz eh, té trestné činnosti se tady skládá pomocí porovnávání těchto informací. Tento integrální přístup pokrývá lokální, národní a mezinárodní aspekty. Spravodajská aktivita by měla uplatňovat také integrovaný přístup, neboť všechny útvary policie a všichni partneři by se měli účastnit tohoto přístupu. Spravodajská aktivita v policejním prostředí musí být záležitostí všech, ať už je to policista, která, který dělá pravidelné obhlídky, ať už jsou to policisté, kteří vyšetřují na webu. Tento přístup je vnímán také eh, ve dvou směrech, to znamená top-down ze zhora dolů a také bottom-up eh, z terénu nahoru. Spravodajská strategická aktivita, to znamená kontextuální informace, je většinou šířená ze zhora dolů. A taktická spravodajská aktivita je většinou zpracována na té meziúrovni, tak aby se dostávala přímo do eh, vyšetřování a do útvarů, které vedou toto vyšetřování. Operativní spravodajská aktivita je většinou provozována zaměstnanci v terénu. Je analyzována na vyšší úrovni analytiky a umožňuje zlepšovat představu určitého fenoménu anebo určité organizace. Tento dvojí přístup, to znamená top-down a bottom-up, má výhodu, že v konečném efektu Eh, zajišťuje lepší představu o trestné globální činnosti za podmínky, že se stanoví určitá kritéria obsahu a relevantnosti. Co se týče dnešního tématu, dovolíme si konkrétněji hovořit o bezpečnosti na národní úrovni a také na mm, úrovni mm, takzvaných departmánů v Belgii. Osobně my dáváme přednost takzvané permanentní diagnóze bezpečnosti, neboť to lépe odpovídá konečnému účelu. Protože nejedná se o určitou momentální fotografii dané situace, ale jedná se o dlouhodobá opatření boje proti trestné činnosti, eh, tak abychom vykořenili tuto nemoc, pokud použijeme lékařského výrazu. V Belgii máme Takzvaný Národní bezpečnostní plán byl potvrzen ministerstvem vnitra a spravedlnosti. Máme tady priority z hlediska boje proti trestné činnosti a také způsoby, jaký máme postupovat, abychom dosáhli těchto cílů. Předtím, než se definuje tento národní bezpečnostní plán, útvary strategické analýzy federální policie a také ministerstvo vnitra a akademické kruhy vypracují národní představu této představy, která se opírá o statistická údaje, která jsou obsahem BNG, dále, která jsou obsahem eh, databáz Europolu, Interpolu a také různých útvarů OSN a také mm, jsou zdrojem informací ze strany soudů, soudců, generálních ředitelů, profesorů a tak dále. Z této představy pak vzniká definice priority tohoto národního plánu a je to vlastně jakýsi input pro policejní útvary. Z strategického hlediska můžeme tak definovat hlavní zaměření počínání policie v této oblasti, zvláště ve smyslu top-down. Dále je tady otázka lhůt. A e, samozřejmě, že v tomto smyslu Eh, není možné se opírat pouze o tento plán z hlediska práce v terénu. Co se týče mm, rychlé reakce, je jisté, že není možné vycházet pouze z tohoto národního plánu, protože prostředí zločinců se neustále vyvíjí a tudíž tento plán neobsahuje dostatek taktických prvků. Je nutné totiž vyvíjet permanentní diagnózu v rámci jednotlivých departmánů. To je řešení, které jsme rozvinuli v této optice. Spočívá v tom, že přistupujeme k terénu, porovnáváme ho se strategickým kontextem národního plánu a neustále ho tedy eh, dolaďujeme v rámci těch eh, pozorování federální a lokální policie. Tato kompletní diagnóza umožňuje lépe zohlednit skutečnost, kde eh, zohledňujeme tři prvky. Jednak toky zličinců, toky trestné činnosti a jednotlivých jevů, které jsou obsahem policejní statistické národní databanky, ale také pachatele a skupiny těchto trestných činů, které jsou také předmětem analýzy IPNS. A pak je tady třetí prvek, to znamená trestné nebo zločinné prostředí, teritorium. Jedná se o zeměpisnou lokalizaci těch jednotlivých fenomenů. Tím, že jsme převzali tuto teorii trestních teritorií, tak jak ji rozvinul kanadský kriminolog Maurice Kisson, Chtěli jsme zahrnout do diagnózy jednotlivé prvky, které souvisí s územím. Jednak se jedná o takzvanou geografii trestných činností, to, čemu se říká loviště v terminologii Kisona, ale také takzvané svatostánky. To znamená, to jsou místa, kam se tito zločinci stahují. A dále jsou to místa zábavy, kam se soustředují tito pachatelé a to jsou bary a noční bary, kde vydávají tedy peníze z trestné činnosti. Metodologie této diagnózy umožňuje vytvořit určitou momentku, která je nutná pro to, abychom definovali jednotlivé policejní plány. A poté, co jsme toto definovali, zajišťujeme monitoring a následné činnosti těch tří prvků, to znamená loviště, svatostánky a místa zábavy. Tento monitoring je zajišťován v rámci platform, které, kterým říkáme CIA, kde je možné velice rychle se přizpůsobit rychlému vývoji trestné činnosti a trestních organizací. Využíváme policejních údajů díky Národní databance, díky rejstříkům lokální policie a tyto platformy CIA umožňují rychle reagovat na operativní informace policistů, realizují se taktické analýzy ve chvíli vzniku daného jevu. Snažíme se uplatňovat integrálně a integrovaný přístup. Rozvíjíme interakce mezi jednotlivými diagnózami eh, v rámci národního plánu a v rámci lokálních plánů. Jde o to, abychom toto vše zahrnuli do diagnózy, která musí být velice detailní, kompletní a hlavně musí odpovídat realitě daného okamžiku. Ze strategického, taktického, operativního hlediska se snažíme zkrátit maximálně lhůtu mezi vznikem určitého trestného fenomenu a jeho zohledněním v našich akcích. Na mezinárodní úrovni Belgie přispívá k práci mezinárodních organizací, jako je Europol. A my jsme eh, tímto nositeli relevantních informací. Umožňuje nám to vytvářet velice rea, eh, důkladné analýzy v rámci zpráv SOCTA anebo AVF, kterým se říká také focal point. Snažíme se tedy být více proaktivní a ne pouze historičtí v rámci přístupu European Policy Cycle. Konečným cílem při dodržování zákonů a institucionálních zvyklostí je předcházet pokud možno trestné činnosti v rámci této spravodajské aktivity. Snažíme se neustále vytvářet diagnózy, zahrnovat eh, do nich pouze konstatování minulé trestné činnosti, ale mm, zásobovat tuto diagnózu také dalšími informacemi jiných policejních útvarů a externích eh, partnerů. Snažíme se eh, zajišťovat eh, tento sběr čistých i dalších dodatečných informací. Snažíme se aplikovat integrální a integrovaný přístup, což je velice důležitý nástroj. Musí to být pilíř fungování všech policejních útvarů, a v rámci toho i všech bezpečnostních útvarů. Děkuji vám. Nyní má slovo pán Drew. Drew Harris ze Severního Irska, zástupce vrchního konstábla z oddělení kriminálního vyšetřování a podělí se s námi o své zkušenosti s in, ze spravodajskou činností Good morning, everyone. Um... Eh, dobrý den, jmenuji se Drew eh, Harris a mám na starosti vyšetřování eh, trestné činnosti, organizovaný trestný zločin, závažná trestná činnost a mám na starosti analýzu spolupráce. Máme 1,8 milionů obyvatel. Severní Irsko je velmi klidným místem přes všechno, co nyní uslyšíte. Máme jednu, pouze jednu hranici se Spojeným královstvím a je to velmi zranitelné místo. Je to místo přechodu pro organizovanou trestnou činnost. Když hovořím o organizované trestné činnosti, tak eh, bych chtěl říci, že Abychom mohli hovořit o organizované trestné činnosti, tak musí být několik eh, prvků, když eh, eh, tam dochází ke korupci, korupce v bankovnictví, korupce například i v právnických firmách, potom se jedná také o fyzické škody. Takže jedná se tedy o získávání zisku nelegálně. Během posledních pěti let se změnila situace organizované trestné činnosti. Eh, dnes se jedná o vlastně eh, přeshraniční organizovanou trestnou činnost. A my jsme v důsledku toho museli naprosto změnit svoji taktiku, svoje reakce. Hodně se snažíme prosazovat spolupráci s dalšími organizacemi a E, orgány činnými e, v trestném řízení prosazujícím právo. Máme takovou akční jednotku, která soustředuje e, všechny možné tyto instituce v Severním Irsku a hodně také spolupracujeme přeshraničně s našimi partnery v Dublinu a v dalších částech země. Dovolte, abych vám alespoň stručně vysvětlil, jak spravodajskou službu vnímáme my. Část té výzvy je vlastně eh, uvědomit si, zdali máme systémy pro to, abychom mohli eh, vědět o těch závažných faktech, eh, procesy, které by nám umožnily je analyzovat a reagovat včas. A to e, samozřejmě e, si vyžaduje sdílenou, e, sdílené vnímání velice aktivní spolupráci, vztahy, které jsou založené na důvěře. Důvěra je naprosto klíčová vzhledem k tomu, o jaké informace jde, jaké informace sdílíme. Sdílené spravodajské informace představují určitou komoditu, která samozřejmě musí eh, být vnímána jako velice závažná, velice citlivá. Ovšem nejde o to sbírat ty informace jen tak pro sebe samotné. Jde o to pomocí těchto informací řešit problémy organizovaného zločinu. Je to prostě nehmotná komodita, vy se snažíte postihnout eh, případně budoucí aktivity různých eh, trestných zločineckých uskupení a v této činnosti samozřejmě eh, chcete pracovat se všemi svými zdroji, předvídat, co se může stát a velmi často jde o velice citlivé informace a vy potom máte pokud je využíváte opravdu dobře, možnost eh, rychle a aktivně zasáhnout. Eh, toto je komodita vzácná, komodita nákladná, komodita, která eh, je také spojena s určitým nebezpečím. Združování zpravodajských informací musí se samozřejmě opírat o právně a legislativně solidní postupy to, to je aktivita, která musí mít svůj cíl a stává se tak velice, velice závažnou. Ovšem, samozřejmě, je to e, něco, co je dobré sdílet se svými partnery, je to vždy pro vzájemnou e, výhodu. Jde o to sloučit naše síly a naše snažení v boji proti organizovanému zločinu. Teď, jak vypadá eh, ta eh, spolupráce v oblasti sdílení zpravodajských informací? Za prvé musím říct, eh, že máme jeden policejní sbor, jeden spravodajský systém. Všechny informace tohoto typu jsou potom dostupné, čitelné pro analysty ve všech složkách. My jsme prostě se rozhodli, že tady nejsou nějaké eh, jasně stanovené hranice, eh, proto jsou tyto informace sdílené všemi složkami. Veškerá trestná činnost se eh, odehrává kontinuálně, ti zlí prostě nezapadají do přesně stanovených škatulek a definic, neustále se proměňují a proto i naše reakce musí být velice globální. My prostě musíme být E, připraveni e, intervenovat e, tam, kde spravodajské informace máme k dispozici, kde je můžeme využít. Takže hodně klademe důraz na, takovým, na ten jednotný systém. Nemáme žádné uzavřené kategorie, prostě veškerý ten systém je průchodný a k dispozici všem složkám teď dovolte takovou kratičkou případovou studii. Je to operace SLEEK, to znamená eh, v roce 2006 došlo eh, k velké celostátní operaci na území Spojeného království eh, ohledně zvýšené míry kriminality v podsvětí a my jsme v Severním Irsku se snažili také dobrat konkrétních údajů ohledně obchodování s lidmi e, byla to vlastně taková proaktivní e, e, byl to takový proaktivní projekt v oblasti sledování boju obchodování s lidmi bylo, to, bylo kolem toho taková, takový celý příběh, byly tady eh, i obrázky, které se, které se eh, rozdávaly. Prostě byly tady celé řady nejrůznějších inzerátů na eh, místa chův, eh, pečovatelek k dětem. Ty inzeráty byly doplněné konkrétními obrázkami rodin, bytů a domů, takže to celé vypadalo nesmírně solidně. Bylo to doplněné i nabídkami dalších forem vzdělávání pro ty mladé ženy. V roce 2006 prostě prostě eh, jsme eh, zjistili, že ta situace se začíná eh, už vymykat z kontroly, proto jsme vlastně nasadili do různých místních médií a i do celostátních médií fingované inzeráty a uvědomovali jsme si, že tento problém bude třeba řešit i tímto způsobem. Eh, pak bylo třeba identifikovat eh, nejrůznější spravodajské zdroje během toho ošetření. Eh, my jsme využívali našich složek na těch, v těch přístavech a na letištích a rovněž na lodích, aby jsme věděli, kdo se vydává do severního Irska Eh, pak eh, jsme velice bedlově, bedlivě sledovali eh, všechny, kteří procházejí těmi letišními a přístavními kontrolami. Dále jsme měli informace od policejních sborů z Velké Británie a rovněž eh, od našich evropských a mezinárodních partnerů v Dublinu od našich sousedů a rovněž jsme spolupracovali s čínskými eh, eh, složkami. A tak se nám podařilo postupně definovat ty eh, pohyby osob eh, směrem do Dublinu a do severního Irska. A bylo velice, velice eh, užitečné a důležité, abychom spolupracovali s našimi kolegy v Dublinu. Eh, používali jsme další informační zdroje, finanční eh, informace eh, z případných podezřelých hospodářských činností a ty jsme též vyhodnocovali. Toto jsou dvě malé mapky. Tady vidíte v rozsah Severního Irska ve srovnání s Evropou a s celým světem. Eh, takže eh, Irsko ukazuje, že máme rovněž eh, teda Severní Irsko má rovněž pozemní hranici a všechny tyto možnosti ukazují, že my musíme velice těsně spolupracovat se Spojeným královstvím, ale také s Dublinem Eh, je to prostě eh, problém místního charakteru, ovšem problém, který má zároveň eh, řešení mezinárodního rozsahu. A jak jsem řekl již v úvodu, je třeba více združovat síly a používat i závěry ostatních kolegů musím říct, že během naší první operace jsme dospěli k docela alarmujícím eh, závěrům. Podařilo se nám nakonec z toho Eh, řetězce obchodování s lidmi vymanit 77 osob. Identifikovali jsme jednotlivé problémy a musím eh, říct, že pokud se u nás takovýto problém objeví, takže to potenciálně znamená problém pro celou Evropu a i tak k tomu přistupujeme. Je tady takový určitý soubor praktických myšlenek a eh, nápadů, které je možné sdílet sdílat. Za prvé, pokud jste zodpovědní za nějaké e, šetření trestné činnosti, tak těm e, policistům musíme dávat informace, na základě kterých oni mohou jednat. A pokud toto má proběhnout úspěšně, tak je třeba vlastně e, se podívat kolem sebe, ale také mimo svou osobní vlastní organizaci musíte identifikovat další partnery, kteří vám mohou pomoci s tím vyšetřováním. Musíte společně eh, analyzovat ty hrozby a zahájit takový eh, proces eh, vyšetřování, který je ovšem založen na důvěře, na spolupráce a pak hledat ty možnosti vyšetřování a jít po nich. Samozřejmě důležité, je, důležité jsou finanční zdroje, a to, jak finanční prostředky cestují, protože chtivost eh, po eh, zisku, to je to, co motivuje většinu těchto činů, trestných činů. Celkově eh, musím říct, že je dobré být proaktivní, vytvářet ty vztahy spolupráce. Musíte samozřejmě zajistit, aby vaše vlastní organizace nebyla infiltrována nějakými trestnými Eh, nějakými eh, nezákonnými eh, činnostmi, aby do ní nevstupovali potenciální zločinci nebo již existující zločinci. Takže partnerství je klíčem, máme dohromady velké množství zdrojů, ale opakuji, důležité je sdílet informace <clears throat> a pracovat společně na tom, aby ti špatní byli posazeni za mříže. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Harrisi. A nyní má slovo pan Oliver Hood, eh, který je eh, členem Svazu německých kriminalistů BDK, je to vrchní komisář kriminální policie a pohovoří také o využití zpravodajských informací německou kriminální policií. Minulý týden jsme o této otázce hovořili a, a hovořili jsme o, o různých charakteristikách, jak se informace odlišují a jaké informace můžeme získat z vyšetřování. Pane Hute, máte 15 minut, prosím. Ja, schönen guten Tag, meine Damen. Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání. Já zde eh, zastupuji BDK, je to svaz německých eh, kriminalistů a náš eh, svaz zastupuje kriminalisty v celém Německu. Já bych chtěl stručně povořit o naší německé struktuře. Máme 16 složek podle spolkových zemí a Eh, vypracováváme analýzy, posouzení dopadu v rámci trestné činnosti. Potom máme také výzkumné projekty s eh, univerzitami a máme také výzkumný eh, policejní ústav, který se tímto zabývá. Takže co je východisko nebo um, takovou, takovým hlavním prvkem BDK, takže pracujeme hlavně na plánování a na předvídání. My se snažíme eh, vytvářet eh, znalosti, informace o aktivitách, o pachatelích, a to je předpokladem pro eh, zabránění trestné činnosti a pro její potírání. Co se týče definice eh, pro intelligence, pro spravodajskou činnost to v Německu, tak u nás je Intelligence je eh, nezávislé získávání a zpracování informací o informacích, o sítích, o organizacích, ale také o zeměpisných ohniscích. Souvisí to také s eh, kulturními, politickými a hospodářskými výsledky. Také se zabýváme otázkami souvisejícími se zahraničí a jinými prvky celého tohoto procesu. E, celým cílem je e, získat informace o nezákonné činnosti a paralelních činnostech. Co se týče e, osobních údajů, tak policie chce přispět k tomu, abychom mohli zjistit vývojové tendence zjistit eh, informace a poskytnout také odpovídající poradenskou činnost. Co se týče procesu spravodajské činnosti, tak na to máme různé nástroje. Eh, pracujeme na analýze struktury, na zjištění problému a přicházíme s řešeními pro různé problémy. A Eh, ročně eh, vypracováváme zprávy, vypracováváme také prognózy a statistiky. A setkáváme se proto s odborníky, například metoda Delphi, ta je eh, operativní a strategická. A vypracováváme analýzu. Also der Blick in die Zukunft Díváme se také do budoucnosti a e, zabýváme se rozvojem infrastruktury a o trestnou činností. Také se zabýváme e, internetem a zabýváme se také e, otázkami vyšetřování trestné činnosti. Pokud jde o operativní dopad, tak o tom už hovořil pan Drew Harris. Co se týče eh, mezinárodní otázky, tak eh, v rámci zpracování údajů máme různé modely, máme šest eh, fází, máme také jedenáct fází pro hodnocení, pro vytváření cílů a máme metody, které jsou důležité z hlediska BDK. Eh, co se týče analýzy, tak eh, se zabýváme objektivitou a posouzením validity a abychom toto mohli řídit z mezinárodního hlediska. Co se týče intelligence a fungování intelligence, eh, v Německu jsme se dohodli na jedné věci a to, že potřebujeme kompatibilní údaje, spektrové modely, máme centrální eh, služebny, kam se dostávají toky informací a eh, zároveň se tyto informace vysílají do zahraničí. Dochází tedy k výměně informací a centrálně eh, se zabývají těmito informacemi. Dalším předpokladem je podle mě rozvoj eh, lidských zdrojů. Potřebujeme zaměstnance, kteří eh, jsou jazykově vybaveni, to je důležité, a procházejí eh, odpovídajícím školením. Já si myslím, že to je velmi důležitý faktor, který je důležitý v rámci spravodajské činnosti, v rámci policie. Co se týče platných mezinárodních a národních standardů, Eh, musíme používat stejné pojmy, musíme používat stejné názvy pro trestnou eh, činnost a je také důležité stanovit, kdo má na starosti poskytování informací, kdo má spravovat tuto informaci. To si myslím, že je velmi důležité pro rozumný proces intelligence. Musíme mít standardy pro eh, ukládání informací a předávání informací a stanovení pravomocí v rámci Eh, validace. Je důležité na to mít standardy. Eh, je potřeba, aby se stanovily otázky v rámci regionalizace, postupovat podle stejných standardů a je eh, potřeba také kontrolovat na místě dodržování těchto standardů. Co se týče procesu intelligence, tak je potřeba mít stanovená těžiště, aby tato byla k dispozici a je důležité, aby ta regionální místa eh, věděly, eh, na jaká místa se mají obrátit eh, v Německu či ve spolkové zemi. Vytvářejí se průřezové otázky a dochází k efektům součinnosti. Projekt management v rámci posuzování samozřejmě nesmí chybět. Projekt strukturpläne zu erstellen, je potřeba eh, plánovat a vytvařovat koncepce pro vyšetřování, protože jen, jenom tak eh, dosáhneme dobrých eh, standardů. A je potřeba, aby tyto standardy byly užitečné. V rámci benchmarkingu je potřeba toto mít, abychom mohli porovnat jednotlivá místa a abychom se mohli i navzájem od sebe učit. Co je také důležité, už o tom hovořil můj předřečník, a to, aby v procesu Intelligence byli všichni spolupracovníci zapojeni a tak, jak řekl belgický eh, kolega, je důležité, abychom získali eh, údaje o eh, osobách a aby se na jednotlivých služebnách centrálně tyto informace zpracovaly. Musí to být všechno spojeno a musí to být v rámci znalostního managementu a všechny tyto informace musí být aktuální, musí být také k dispozici. A je, je důležité, aby všichni byli do tohoto zapojeni. Co se týče dalšího školení a e, checklistu, tak je důležité e, například e, v otázce obchodování s lidmi či terorismu. Důležité je také propojení eh, mezi eh, polocí a mezi hospodářskou činností, eh, spojení tedy soukromého a veřejného sektoru. Eh, protože jsou otázky, o kterých, eh, nebo které nemá ve středobodu policie, takže také toto propojení je velmi důležité v rámci procesu intelligence. Také nesmíme zapomenout na právní rámec. Pan Harris už o tom hovořil. Eh, policie v Německu pracuje v rámci tedy, u nás je spravodajská činnost a vyšetřovací složky jsou oddělené ale jako eh, policista nesmíme eh, ztrácet ze zřetele spravodajskou eh, činnost při vyšetřování. Musíme mít důkazní prostředky, které potom také obstojí před soudem. Takže musíme mít tedy jasně vymezený právní rámec. Co se týče procesu intelligence, samozřejmě problémy se objevují. Takže Ehm, máme tedy eh, tu první fázi vyšetřování, kdo je kompetentní, pokud je o policii, kdo je kompetentní, pokud je o spravodajskou činnost, musí být tedy eh, jasný ehm, ten právní rámec, potom také pokud je o informátory, tak eh, toto musí být také jasně stanoveno, co se týče právního rámce. A je určitě rozumné, aby toto bylo strukturováno centrálně, pokud je o toto rozdělení úkolů. Výhledy do budoucnosti. Evropa. My jakožto profesní svaz, tak co je pro nás důležité v oblasti spravodajských eh, eh, činností? Eh, je důležité, abychom nepokryli ty tmavé zóny, je důležité, abychom byli inovativní, je potřeba být činní v oblasti hospodářské kriminality je důležité, abychom pracovali na následné kontrole, follow-up. Musíme být informováni o tom, jak byla úspěšná policie, jak eh, probíhalo vyšetřování a je eh, potřeba pracovat na následných eh, činnostech v rámci spravodajské činnosti. Takže je potřeba pracovat eh, na tom, aby proces spravodajské eh, činnosti poskytly informace také na politické mm, úrovni a aby byly pokryty všechny možnosti. Co se týče EU, tak o tom už hovořili mý eh, kolegové. Spravodajská činnost se neomezuje pouze na jednu zemi. Je tady přeshraniční společ, spolupráce. Co se týče sběru dat, také kontroly komunikací a dalších eh, věcí. A musíme mít eh, potřebnou právní jistotu na úrovni EU. Také to se týká té propojenosti. Eh, také evropské databáze je důležité, aby se informace poskytovaly přes hranice, například o informace o otiscích prstů. Je důležité, aby toto fungovalo na evropské úrovni, abychom měli dobrý proces spravodajských informací. Takže je důležité, aby eh, toto bylo stále více propojeno. Grazie a lei, Miss Ruth. Adesso l'ultimo relatore, eh, Děkuji mnohokrát a nyní poslední bude vedoucí CEPOLu a mm, Europolu, paní Viktorie Amici která bude hovořit o prosazování práva, o evropském modelu výměny informací. Máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda eh, a vděčná vašemu výboru že mám dnes tu možnost a informovat vás o hlavních prvcích balíčku o ze 7. prosince 2012 o spravodajské e, činnosti a výměně informací. Tento balíček se sestává nejprve e, o, ze sdělení e, zvaného EXIM o výměně informací a za druhé Eh, o, se, se stává ze zprávy o implementaci tzv. primského rozhodnutí. Jde tedy o přeshraniční výměnu informací mezi orgány prosazujícími právo a také o určitá doporučení hledící ku předu a zabývající se možnými zlepšeními. Než vám řeknu, hlavní, jaké jsou hlavní prvky tohoto balíčku, dovolte pár informací Nejprve je tady stokholmský program, který vyzval komisi, aby zvážila nutnost eh, ustavení eh, informačního modelu, eh, zapracování tzv. švédské iniciativy a primského rozhodnutí. Sdělení EXIM vychází z předchozích sdělení komise z roku 2010 a jde o e, zprávu e, informačních toků v oblasti jednotné oblasti spravedlnosti e, a práva a rovněž vychází z předchozích materiálů z roku 2009 o bezpečnosti. Toto sdělení EXIM se dále zabývá takového zmapování otázky výměny informací, do kterého jsou zapojeni experti z členských států, e, unijní struktury a další zúčastněné strany, včetně orgánů pro ochranu údajů. A teď, jaké jsou hlavní závěry sdělení EXIM? Jsou to tyto závěry. Za prvé, výměna informací probíhá jako proces poměrně dobře a v zásadě není zapotřebí vytvářet nové právní nástroje či nové databáze. Na druhé straně, co zapotřebí je, je zajistit plnou implementaci a e, lepší využívání stávajících nástrojů. Za chvíli se ještě budu věnovat primskému rozhodnutí. Kromě doporučení v tom smyslu, že členské státy by měly plně implementovat stávající nástroje, to znamená švédskou iniciativu především a primské rozhodnutí, je tady další sdělení vyplývající z našeho, eh, z našeho dokumentu a to je centrální úloha eh, evropského prostoru. Evropská komise navrhuje, aby se Europol v tomto směru Eh, společně s nástroji CNA eh, využívali průběžně, pokud nebudou závažné důvody eh, tomu tak neučinit, což by zabránilo určitým nejistotám ohledně výběru kanálu, takže kanál Europol by měl mít v tomto směru přednost a zároveň to také umožní více zohlednit potřeby Europolu. Návrh eh, Evropské komise ohledně nového nařízení pro Europol je právě eh, motivován s důrazněním role Europolu jako informačního kanálu. Je vnímán jako eh, jeden ze stávajících nástrojů, které by měly být systematičtějším způsobem využívány pro výměnu informací. A to se týká jak informačních systémů, tak využívání kanálu Europol. S tím jde ruku v ruce e, systém e, indexu e, policejních rejstříků. V roce 2012 studie, která zahrnovala expertízu ze všech členských států, byla vypracována na základě žádosti Evropské komise. Jejím cílem bylo zmapovat potřebu pro vyšetřovatele která spočívá v tom získat informace o vyšetřovaných eh, a zjistit, zda jsou tyto informace dostupné v jiném členském státu. Eh, takovýto nástroj, pokud by byl plně využívat, eh, využíván, tak by ten, tuto potřebu plně pokryl. Nejprve je tady zase informační systém Europolu, informační nástroj Siena a e, následně potom využívat ještě primské rozhodnutí a nadcházející SIS 2. E, ve světle závěru sdělení EXI a e, na základě e, analýzy e, výdajů a nákladů Evropská komise dospívá k názoru, že v tuto chvíli není důvodnění pro vytváření dalších nástrojů. Další sdělení, dále sdělení hovoří o jednotných kontaktních bodech, takzvaných SPOX v jednotlivých členských státech. Vytváření takovýchto SPOX by mělo usnadnit efektivnější eh, řešení a koordinaci v oblasti eh, žádostí z jiných členských států. Tyto SPOX by neměly být vnímány pouze jako poštovní schránky, ale měly by být eh, propojené se všemi stávajícími kanály a měly by znát jejich stávající charakteristiky. Zároveň by měly být i personálně

doplněny tak, aby e, jejich e, e, pracovníci byli dobře proškoleni i ohledně budoucích úkolů a zároveň by měli mít schopnost a možnost validovat žádosti a ohledně údajů a zajišťovat kvalitu těchto údajů. Tam, kde to bude možné, by Spox měli mít také na základě jasných pravidel o přístupu přístup do stávajících databází. A tím se dostávám k druhé části tohoto balíčku Rumunsku a tím je e, primská zpráva. E, takže tady samozřejmě e, je třeba si uvědomit, že situace byla opravdu nedobrá, když v říjnu 2012 uplynula lhůta pro přijetí závěrů primského rozhodnutí a e, nebylo e, učiněno dost. E, pak se situace zlepšila, ale některé členské státy mají před sebou ještě hodně práce. Plná implementace ze strany všech členských států je podle Evropské komise nutná proto, abychom mohli vůbec uvažovat o nějakých právních změnách. Členské státy by měly využívat víc dostupnou podporu. To samozřejmě se týká nejprve helpdesku, primského helpdesku, který byl vytvořen v Europolu a také většího využívání stávajících eh, programů. Do prosince 2014 po přechodném období na základě protokolu 36 Lisabonské smlouvy bude mít komise eh, právo zahájit eh, zahájit řízení o nečinnosti Doufáme, že k tomu nedojde. Vzhledem ke statistikám se toto i nadále eh, jeví jako hlavní charakteristika v kontextu prim. Ve střednědobém horizontu potřebujeme jasné údaje, abychom mohli zhodnotit přidanou hodnotu stávajícího systému. To není možné podle eh, současného modelu. A vzhledem k tomu, jaká je podpora eh, pro tento systém, tak si myslíme, že helpdesk u Europolu je nejlépe, nejlepší nejlepší nástroj pro tuto činnost rozhodně do budoucna také bude větší role agentury ILISA to bude ovšem ještě přehodnoceno po prvním hodnocení eh, činnosti této agentury v roce 2015. A teď se podívejme do budoucnosti. Tady bych chtěla hovořit o určitých základních několika zásadách, kterými bychom se měli eh, řídit eh, při dalším rozvíjení výměny informací. Co tam patří? Především ochrana údajů a právo na soukromí, princip nutnosti a také hlídání nákladů a při především přístup ze zdola směrem nahoru, to znamená soustředění se na skutečné potřeby e, sektoru. Tyto zásady e, také e, jsou vlastně za těmi doporučeními ve sdělení EXIM, ve zprávě PRIM a v našich závěrech vzhledem k EPRIS. Komise navrhuje ve svém sdělení konat eh, na kozy výroční rozpravu o rozvoji eh, výměny informací při prosazování práva. To by se mohlo konat úplně poprvé letos v závěru roku a cílem takovéto rozpravy by bylo eh, do, eh, hovořit o úspěších či eh, toho, o tom, co bylo dosaženo rok po zavedení EXIM. Každopádně výměna informací není nějakým cílem sama o sobě. V podstatě jde o základní prostředek pro orgány členských států, aby mohly spolupracovat a e, v kontextu těchto nástrojů je zásadní posílit schopnost Evropské unie bojovat proti e, zločinu a v neposlední řadě proti nejzávažnější formě zločinu, zločinu organizovanému. Závěrem dovolte, abych řekla, že bychom byli velice rádi, kdybychom měli příležitost e, v parlamentu dále sdělovat, k jakým došlo úspěchům a vývoji v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Grazie Jedes. Děkuji vám. Nyní zahajujeme diskuzi a nyní mají slovo koordinátoři paní Matěje. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve se omlouvám za moje spoždění, které způsobilo, že jsem si nevyslechla čas přednášky, ale velice toho lituli. Uh, Zaznamenala jsem několik eh, velmi pozitivních bodů, zvláště ve vystoupení pana Harise, který mm, hovořil velice konkrétně ohledně operace SLIK, kde došlo k výměně informací A tato eh, velice zajímavá spolupráce s třetími eh, zeměmi v rámci výměny informací s Čínou mě přivedla k několika otázkám. Jak to vypadá, jakmile tyto údaje dorazí? Eh, zvláště údaje z třetí země, jakým způsobem se s nimi zachází, jak se uchovávají, co se děje. Eh, jsou potom eh, skartovány tyto údaje, na jakou dobu jsou uchovány. Vy jste hovořil o trestních sazbách ohledně některých pachatelů, ale ne všech. A co Číňané, kteří zůstali v Číně? kteří vlastně provozovali obchodování s lidmi, byli odsouzeni v Číně. Ty soudní rozsudky, které se tam objevaly, ukazují, že to byly irské soudy, které e, odsoudily dané osoby, alespoň tak jsem to pochopila. Došlo také e, k soudům v Číně e, ohledně těchto čínských pachatelů, jak to probíhalo. Pak mám otázku na paní Amisi. Vy jste měla velice brilantní přednášku, hovořila jste o Europolu. My jsme všichni přesvědčeni o tom, že došlo k pokroku z hlediska Europolu. Jak bych to řekla? Je nezbytné, aby Europol byl ještě více zastoupen v rámci eh, Unie, protože Europol je velice důležitou agenturou v boji proti organizovanému eh, trestnému činu, v oblasti spravodajské aktivity. Ale vy jste vůbec nehořila o CEPOLu. A já bych byla ráda, kdybych eh, získala některé informace. Jak vypadá situace CEPOLu v současnosti, jak se vzdělávají policisté? Jistě jste si vědoma toho, že Europol vlastně nastupuje až poté, kdy trestný čin byl spáchán na evropském území, ale vzdělávání policistů je velice důležitá záležitost a je součástí prevence trestné činnosti. Byla bych ráda, kdybyste o tom také pohovořila. Děkuji. Děkuji vám, paní Matěje. Místo předseda Kirchhoff. Um, děkuji vám, pane předsedo, eh, paní předsedkyně. Eh, děkuji všem řečníkům. Bylo to velmi zajímavé. Já bych se chtěl zeptat. Eh, parlament ve výboru Libe bude diskutovat tento týden o zabavení aktiv pachatelů. Tool a bude diskutovat o tom, jaké nástroje z hlediska orgánů prosazujících právo by měly být využívány, aby se efektivně eh, dali řešit eh, aspekty toho eh, životního stylu a chování těch, kteří si myslí, že jsou mimo jakékoliv právo. A je třeba samozřejmě je, je finančně postihovat ohledně těch zdrojů, které získali nelegálně. O tom se dnes mnoho nehovořilo a já bych skutečně rád, kdyby nám řečníci řekli, co v této oblasti mají v úmyslu dělat. Děkuji. Nyní paní Fajan. Předsedující, chvále lepa všem Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat všem našim hostům. Skutečnost je taková, že zločin opravdu nezná hranic a e, nezastavuje se před různými etnickými rozdíly. S rozpadem východního bloku se tady e, rozostřila hranice mezi východem a západem a e, obchody všeho druhu se zmnožily. Samozřejmě, že ti, kteří vyšetřují, musí být vždy o krok napřed před zločinci. Tady se zmínily některé postupy, zmínily se i určité eh, přetrvávající problémy a já bych si dovolila sformulovat eh, několik dotazů. Nejdřív eh, musím říct, že skutečně myslím, že máme zapotřebí velice moderních vyšetřovacích technik. Vy jste hovořil o výcvikových nástrojích, o školících nástrojích. Jsou tady určitá doporučení pro Evropany, jsou tady určité možnosti společného eh, cvičení, společného výcviku. Co si myslíte, že by v této oblasti mohlo být harmonizováno? Dále, nehovořilo se příliš mnoho o vytváření nějakých expertních skupin pro boj proti eh, korupci a kyberzločinu. Nikdo z vás se o kyber zločinu a e, tom centru proti kyberzločinu eh, nezmínil. Přitom tento eh, úřad či toto centrum se eh, tvoří a myslíme si, že by to právě měly být tyto specializované jednotky, které by byly nejlépe připraveny k tomu bojovat proti těm moderním formám zločinu, tak jak ho známe v současnosti. Rovněž tady byl zmíněn SIPOL ze strany mého kolegy. Já jsem ze Slovinska a vy jste se zmínili i o třetích zemích. Každopádně západní Balkán je náš přímý soused a země západního Balkánu jsou teď v procesu přístupu k Unii. Naše delegace navštívila Srbsko, kde již mimochodem e, operují poměrně e, efektivní e, policejní složky, ale mě by zajímalo víc, jak by ta spolupráce měla vypadat. Hovoříme často o korupci, o organizovaném zločinu, o praní špinavých peněz na západním Balkáně. Srbsko je toho přímý, eh, přímé centrum, takže já bych docela ráda věděla, jak vy hodnotíte pokrok v těchto zemích a jak vidíte další spolupráci. Další je kolega Newton Dunn. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům, kteří zde dnes vystoupili. Děkuji vám za váš čas, protože si uvědomuji, že jste velice, eh, velice E, vy, zaměstnaní. Bylo obtížné pochopit, co říkáte, nesnad proto, že bych e, kvůli té terminologii, ale e, vzhledem k tomu, že jste si uvědomovali, že nemůžete mluvit úplně o všech tajemstvích. Je to navíc jednání přenášené ven, takže chápu vaše dilema. Samozřejmě bych rád věděl jednu věc. Jaká zlepšení vy všichni chcete, o čem si myslíte, že by pomohlo vaší práci, že by byla jednodušší do budoucna. Takže e, když se podíváte na celou Evropu, co si myslíte, e, že bychom měli dělat jako Evropané? Pokud nám to nemůžete říct veřejně, tak nám to prosím zašlete v písemné podobě, abychom vám mohli pomoci e, při realizaci těchto cílů. A specifická otázka k panu Harrisovi. Ten nám řekl velmi zajímavá slova, velmi zajímavou vizi operace Sleek Eh, takže o co tady šlo, e, co to bylo za gang. Byli to Irové ze Severního Irska nebo Číňané, kteří infiltrovali Severní Irsko, anebo se můžeme obávat e, e, takovýchto způsobů ze strany Číny. To by bylo opravdu alarmující, kdyby takto metodicky Čína pokračovala. A těch 77 obětí byly to Číňané. Prostě zajímalo by nás větší množství informací, abychom lépe pochopili, co vlastně probíhá bylo velmi užitečné mít tady před očima ten praktický příklad. K panu Hutovi. Eh, švédský kolega, který bohužel musel odejít, mě požádal, eh, abych vás eh, oslovil s následující otázkou integrita. Co děláte s Itálií? Je to notoricky známé, že italská policie je vnímána, vnímána jako kompromitována, jako že jsou do ní infiltrované různé zločinecké složky, takže jakou odpověď byste pro něj zvolil? K paní Amíči to bylo nesmírně zajímavé. Jedna z otázek, kterou bude muset tento parlament řešit, je následující. Je to návrh Evropské komise ohledně důvěrnosti údajů. To bude obrovský problém, protože velmi správně Evropský parlament chce chránit e, osoby, občany, e, lidská práva a tak dále a ochraňovat tu důvěrnost. Jedni, s jedním eh, belgickým policistem, policistou jsem hovořil před Vánocemi, on se specializuje na internet a říká, že mají obrovské problémy, protože jde, pokud jde příliš daleko v těch šetřeních eh, přes internet, tak vlastně ingeruje do soukromých, do soukromých údajů. To je něco, co je nepochopitelné. My vlastně chráníme zločince, takže já mám následující obavu. Ptám se, zdali Europol možná prostřednictvím komise, eh, je, eh, je Europol skutečně přesvědčen, že eh, poslance a poslankyně informuje správně, tak, aby třeba, dejme tomu, jsme někdy souhlasili s otevíráním těchto zdrojů údajů, abychom mohli Eh, abychom mohli eh, odha- pomoci odhalovat zločince. My samozřejmě eh, chceme jít cestou ochrany údajů, chceme chránit občany před zneužíváním osobních údajů. Nicméně zločince chránit nechceme a já se ptám, zdali parlament dostává dostačující informace o dvou stranách tohoto problému, protože až budeme hlasovat na plenárním zasedání, tak možná řekneme nakonec, nechme stranou prosazování práva, musíme chránit chránit všechny před zneužíváním údajů. Takže ptám se na tu osvětu. A ještě tady ke kolegům. Hovořilo se tady stručně o kyberzločinu, o nové agentuře. Zítra ráno eh, bude pracovní snídaně, které předsedám, je od 8 hodin a eh, ředitel této agentury pro eh, kyberzločin, pro boj proti kyberzločinu, tam bude též hovořit. Všechny srdečně zvu. Bill, scusa un attimo, io... Bile, mm, nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Abych si tady byla jistá, eh, můžeš nám prosím vysvětlit to, když jsi se ptal ohledně té italské policie. Ty se hovořilo infiltrování do italské policie. V jakém smyslu? Jako, že se infiltrovali do uh, zločineckých skupin, aby mohli vyšetřovat ti policisté? Můžeš to upřesnit? Já, uh, mi to přišlo trošku zvláštní, nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Můžeš to prosím vysvětlit? Děkuji, paní předsedkyně, a já si dobře uvědomuji, z jakého členského státu vy osobně pocházíte. Ne, ne, ne ne, byle, ne, to není otázka mé strany či mé země. E, tady jde prostě o respekt vůči úsilí našich e, policejních složek v naší zemi, které bojují proti mafii, takže já jsem jenom chtěla určité upřesnění z tvé strany. Byl. Je to pro mě obtížné, protože je to otázka pana Šmita a on už odešel, ale v podstatě jde o to. Já jsem před pár lety jel z Kokobu do Palerma. Byl jsem šéfem delegace demonstrace. A tam došlo k neuvěřitelnému prohlášení jednoho policejního eh, úředníka. Eh, s námi to je bezpečné, ale dejte si pozor na, tu, na ty druhé, protože ti jsou infiltrovaní. Já jsem byl tehdy dost šokován. Vy jste sama ze Sicílie a jistě lépe než já znáte, jak je tato eh, otázka pravdivá či nikoliv. Já jenom tady jsem otevřel evidentně pandořinu skřínku, ale to jsem jenom tlumočil dotaz pana kolegy. Děkuji, Bile, a teď dáme slovo kolegu Nikolsonovi. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat našim dnešním hostům za to, že nám věnovali čas, za to, že přišli. A dovolte, abych se zeptal paní Amici, ohledně eh, něčeho, co řekla. Ona řekla, že ta výměna informací funguje rozumně, poměrně dobře. To znamená, že tady jsou ještě určitá možná zlepšení. Co víc můžeme učinit pro to, aby eh, toto fungovalo mnohem lépe, tak jak to očekáváme. Já musím říct, že paní eh, Amici hovořila o jakýchsi spex a o poštovních skránkách. Možná, že jsem to úplně nepochopil a byl bych jí vděčen, kdyby to trošičku ještě rozvedla. Rovněž hovořila o členských státech, které zdá se pokulhávají, nevedou si tak dobře a že tam musíme e, trošičku zatlačit tak, aby všechny členské státy byly mnohem proaktivnější. To by bylo také fajn, kdyby to dokázala ještě trochu rozšířit. E, protože samozřejmě my musíme jít cestou určitých e, doporučení, ale zase potřebujeme mít správné informace. Pokud nevíme, nevíme, eh, co eh, prosazovat, eh, jak, bych, jak pak můžeme pomoci. A tady se skutečně obracím Eh, k paní eh, kolegyni, protože celá ta otázka ochrany údajů a eh, dodržování pravidel v oblasti ochrany soukromí, to je velice, velice citlivá záležitost. Já si pamatuji, jak to prostě v severním Irsku celou řadu dlouhých 30 let bylo, kdo má větší práva, ti, ty oběti, anebo ti, kteří konají č, zločin a jak jak čas postupuje, tak musím říct, že e, tady e, opravdu ta jedna strana e, začíná být přehlížena a vidím, že někteří lidé přepisují tak trochu historii. Každopádně bych chtěl požádat pana Harrise, zdali by nám ještě řekl víc. On nám eh, řekl eh, o jedné operaci vedené z Číny a eh, to malé, ta malá tečka na mapě světa, Severní Irsko, se jeví v průběhu let jako země, která má zcela mimořádné policejní sbory, které se postavily zásadním způsobem proti nejrůznějším útokům. Rád bych věděl, ještě o jedné věci. Víte, on je tady eh, jeden zásadní problém. Já jsem o tom nevěděl, dokud jsem se nestal součástí eh, této struktury často se vlastně Severní Irsko eh, dostává do pozice takových zadních vrátek pro vstup do Spojeného království. To je velký problém, závažná otázka. A musím říct, že řada lidí si to doma neuvědomuje. Jak dobře funguje ta spolupráce eh, pro vás? a e, váš kolega po e, pravé straně. Jak e, vlastně funguje ta přeshraniční spolupráce? Jednáte přes Europol, setkáváte se s nějakými administrativními problémy, s nějakou byrokratickou zátěží. Hovořili jste o nutnosti vytvářet klima důvěry, to je jistě zásadní, ale jak to funguje v praxi a co my můžeme udělat pro to, aby to fungovalo lépe? Takže vlastně se tak trochu dostává dostáváme k úplně prvnímu bodu. Jak to všechno usnadnit vám, jako těm operativcům v terénu, abyste mohli e, do, se dobrat těch žádoucích výsledků? Děkuji. Děkuji vám. Pane Nikolsne, paní Jutová. Děkuji, госпожо председател. Аз ще имам само два Děkuji, paní předsedkyně. Mám jenom dva krátké dotazy. Včera, zatímco jsme diskutovali o zprávě kolegy Jakolíneho, tak jsme mluvili hodně o roli bankovních institucí při výměně informací. Do jaké míry spolupracují banky v Evropě a jak spolupracují s vnějším světem? To je moje specifická otázka k panu Harrisovi, protože on několikrát ve svém příspěvku zmínil nutnost nutnost jít po těch tocích peněz. Má druhá otázka se eh, obrací k paní Amíči. Co se stane, když dojde k pře vodu eh, trestné činnosti či finančních prostředků z třetího světa do Unie, z třetích zemí do Unie a naopak. Jak víte, někteří zločinci se snaží najít úkryt a u, eh, eh, v některých těchto eh, třetích státech. A teď kolega Sandberg. Děkuji. Já bych měl dva dotazy, které spolu navzájem souvisí a které už zde byly částečně zmíněny. Týká se to informátorů, jakou úlohu sehrávají při získávání těchto tajných informací. V případě terorismu je zřejmé, že když dochází k zátahům a ke zadržení, takže vlastně k těmto nejvíc, nejlepším výsledkům se došlo díky těm, kteří byli infiltrováni do zločineckých sítí a díky informátorům. Já bych chtěl vědět, jakou úlohu sehrávají tyto osoby v rámci organizovaného zločinu. Já bych se chtěl zeptat, jestli kromě pozitivních dopadů to mělo i negativní dopady. V Nězozemsku před lety tam došlo ke eh, Eh, takzvané zprávě SAP, tam byl simulovaný kokain, který byl v tetrabricích eh, na džusy, v krabičkách na džusy a jeden eh, z policistů, jeden z těch nizozemských policistů sorganizoval právě ten obchod s kokainem. Takže tady to je eh, to nebezpečí, kdy se infiltrují policisté do zločineckých sítí. A ten druhý dotaz eh, souvisí s důvěryhodností a se spolehlivostí této vyměny informací s jinými policejními složkami a aby tyto policejní složky nebyly eh, skorumpované. Pan Harris o tom hovořil. Já bych se tedy chtěl zeptat na následující, jakou dimenzi má tento problém. Například někde v Německu, v Irsku, to je jedno, kdekoliv. A někdo prostě uvažuje o tom, že by si vyměnil eh, důvěrné informace s Řeckem, s Irskem, s Itálií, s Dánskem do jaké míry tady existuje riziko, že ta důvěrná informace, která bude předána té druhé cizí policejní složce, tak aby se to ta druhá policejní složka eh, neponechala, nebo existuje nebezpečí, že ta eh, kvůli té infiltrované osobě, kterou tam mají ti zločinci na policii, tak se to dostane k těm zločincům. A nebo třeba zase ten e, policista je skorumpován a může to předat zločincům. Musíme s tímto e, počítat, protože musíme uvažovat nad tím, jak by se toto dalo vyřešit. Můžete nám říci, jaký máte na to názor, jestli to opravdu je problém, na kterým e, bychom se měli zamyslet, nebo jestli se vůbec takovými to problémy nesetkáváte. To se týká těch starých členských států i těch nováčků. Ten problém se zvýšil během minulých let eh, kvůli novým vstupům, anebo se to vůbec nezměnilo? Eh, děkuji. Nyní pan Borsalino, paní Borsalino. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě a nemohla jsem si vyslechnout vaše příspěvky. Já jsem se eh, nechtěla pouštět do diskuze, nepřišlo mi to původně správné, ale právě jsem si něco vyslechla, co mě zaujalo. Takže bych na to chtěla navázat. Nechci vystupovat jako obyvatelka Sicílie ani jako Italka, ale jako občanka Evropy. Já jsem si vyslechla dotaz či tu připomínku, kterou zde vyjádřil náš švédský kolega. A já jsem z toho poněkud zmatená, protože jestli je to pravda, to, co on řekl, tak bychom se na to měli více zaměřit. My jsme si tady vyslechli, že jedna, pol, jeden policista řekl, nehovořte s tím druhým policistou, protože tam jsou infiltrovaní. Já si myslím, že to je velmi závažné obvinění a nemůžeme to nechat takto ve vzduchu a prostě to zapomenout nebo se nad tím pousmát. Já si myslím, o, hovořilo se o Palermu na Sicílii, to je e, místo, kde policejní složka zaplatila velmi tvrdou e, daň e, přišli tam o životy, obětovali se, tak jak řekla naše paní předsedkyně. Život je velmi eh, složitý a není vůbec jednoduchý na Sicílii. Já vím, že se vždycky pochybuje eh, karabiniery, policejní složky, složky, máme tři celkem policejní složky u nás v Itálii. Já vím, že tam došlo ke konfliktům. Já ale asi si dokážu představit, že to, co máte na mysli, se týká minulosti už byl uskutečněn návrh spojit policejní složky v minulosti, tak aby se dosáhlo větší účinnosti. Já doufám, že se tohoto dosáhne. Je pravda, že došlo k infiltrování, ale eh, to se potíralo velmi tvrdě a také eh, za velké bolesti bylo to komplikované. Já myslím, že bychom měli tuto otázku prohloubit a zjistit, co se tenkrát během té mise v Palermu stalo, protože jestliže opravdu byla tato slova vyřčena, tato tvrzení, tak si myslím, že to nemůžeme opominout. Děkuji. Děkuji vám, paní Borsellino. Já jakožto předsedkyně tohoto výboru bych chtěla říci, že byla vznesena velmi závažná obvinění. Já požádám pana Šmite, aby mi osobně vysvětlil, v čem uh, spočíval ten kontext a v jaké situaci k těmto uh, tvrzením došlo, protože to je velmi závažné obvinění pro mě. A ne, neříkám to, abych hájila uh, eh, Italii, protože jsem Italka a Sicilanka. Vy víte, jak já jsem byla v minulosti kritická, uh, pokud jde o Sicílii a jak uh, někdy uh, věci fungují na Sicílii. Ale nacházíme se v jiné situaci. Bylo tady vzneseno velmi závažné obvinění. Polic, uh, italská policie je velmi uh, uznávaná na mezinárodní úrovni. Proto bych chtěla, aby toto bylo vyjasněno. Já osobně, jakožto předsedkyně tohoto výboru, se sejdu s panem Šmitem osobně, aby nám vysvětlil, co tím chtěl říci a aby nám řekl, v jakém kontextu došlo k tomuto hovoru, abychom to pochopili. Pane Newtone, hned vám dám slovo, protože chci ukončit. Takže, jak říkám, takže pan eh, Sondergar má slovo, prosím. I have to say, I think this is absurd. Já musím říct, že toto je absurdní naprosto absurdní. Tady jsou prostě určité otázky a pokud chcete obhajovat Itálii, či někdo chce obhajovat Dánsko, protože já jsem také zmínil Dánsko, máme skorumpované policisty i v Dánsku, tak vlastně tady zabraňujete lidem, aby e, upřímně odpověděli. Mně to připadá směšné. No, no, no, no, honorable Sondergaard, un attimo. Ne, ne, ne, eh, pane Sondergarde, já se omlouvám. Eh, já jsem nechtěla zabránit, aby se eh, poskytly odpovědi. Já dám slovo našim hostům, aby zareagovali. Já, co jsem chtěla říci, že je absurdní, aby zde bylo vzneseno tak závažné tvrzení proti této policejní složce, proti této policii. To by mohlo být proti jakékoliv policii. Buď na to máme solidní základ, stát, anebo nemůžeme vznést takové obvinění, protože když řekneme, že eh, policie eh, italská je infiltrována, tak to mě irituje, ne? Protože jsem italka, pane Sondergarde. Možná jste eh, mm, si nevyslechl ta moje ty moje kritiky na italskou policii, ale toto závažné tvrzení musí být podloženo. Nechceme tady nikdo upírat možnost eh, se vyjádřit. Já dám slovo našim hostům, aby zareagovali a aby řekli, jestli jsou informováni o takovýchto věcech. A jestli je to tak, tak aby to řekli. Já nechci tady umlčet nikoho, to není vůbec eh, mým úmyslem. Nikdo v tomto výboru to nemá jako eh, zvyk někoho umlčet, ale bylo tady vzneseno velmi závažné tvrzení, eh, obvinění a jestli je to tak, tak potřebujeme vysvětlení od italské policie. Já chci jenom hájit pravdu a skutečnost. Pane Newtone, dané, prosím. Velice stručně, pan Sodegard má pravdu. Tady máme mnohem větší otázku před sebou. Já chci jen op- opakovat, co jsem řekl. Vedl jsem oficiální delegaci z výboru Kokobu v, posledním, v předposledním volebním období do Palerma, protože jsme eh, chtěli zjistit, kam mizí peníze z Unie. A nám eh, řekl zástupce palermské policie eh, oficiální delegaci Evropského parlamentu to, co jsem řekl. Pokud se chcete podívat na zápis z, toho, z té cesty, tak je to zveřejněno a je to tam černé na bílém. OK, grazie, lo faremo. Dobře, takže děkuji. Určitě to uděláme. Já bych také chtěla položit otázku. Byl tady odkaz na některé operace na severu Irska, dále operace s Čínou, takzvaná operace SLIK. Já bych chtěla pochopit, zda Tady existují různá propojení mezi různými typy mafií i mimo tuto operaci na vašem území. Jak je toto pokryto? U tohoto typu zločinného spolčení. A můžete vytvořit jakýsi seznam těch eh, mafiozních zločinných spolčení polčení, která jsou na vašem území, která jsou velmi významná a v jaké oblasti působí. Takže dám slovo jednotlivým panelistům. Každý bude hovořit tři minuty. Nejdříve pan Farsi. Mikrofon. Já se pokusím odpovědět některými informacemi na otázky, které byly položeny. Začnu otázkou, která je nejcitlivější v tomto okamžiku ohledně korupce. Možná budu šokovat lidi, ale řeknu ano, existují korumpovaní italští policisté, belgičtí policisté a jistě existují ve všech členských státech EU korumpovaní policisté. Musíme si hlavně položit otázku, proč je zde korupce a e, jakým způsobem se dostat k této korupci. A já vám uvedu příklad ohledně finančních prostředků eh, zločinných spolčení přes hranice. My všichni jsme ovlivněni historickými aspekty trestné činnosti, proto vždy myslíme na naše přátele v Itálii, ale neexistuje pouze mafie. V Itálii existuje východní mafie, balkánská mafie a také mm, mafie z, východní, eh, z azijských zemí. Takže konkrétní příklad. Jakmile nějaká zločinná organizace použije belgického případu v Antwerpách, má možnost dát 15 tisíc euro v hotovosti celnímu úředníkovi nebo policistovi. A v tomto konkrétním případě eh, zaměstnanci těchto eh, přístavů. A to v případě kontejnerů, kde je kokain, kde je možné Eh, pro zločinné spolčení získat tento kokain z tohoto kontejneru. Takže je tady mnoho lidí, kteří mohou být skorumpováni a bohužel je málo lidí, kteří odolají. Můžete si představit, jaká je měsíční mzda zaměstnance těchto přístavů, když se mu nabídne 15 000 euro a jediné, co se na něm žádá, je, aby mm, obrátil kontejner, to znamená tou vnější e, stranou a aby bylo možné vyjmout tento kokain. Takže to je otázka korupce. Musíme si ale oložit, položit otázku, zda existuje pandemie v těch konkrétních zemích, e, v Belgii a v jiných zemích. Je pravda, že tady velký pokrok nenastal. Musíme čelit infiltraci, zvláště z hlediska policejních útvarů v Evropě. E, tyto útvary jsou velmi bdělí z hlediska náboru policistů. Existuje celá řada studií a předchozích šetření předtím, než se přijme nový policista. Je to problém, který musí být zohledňován všemi policejními útvary, ale neměl by být přeháněn. Proč? Protože to má dopad na mezinárodní policejní spolupráci. A tady mám na mysli další téma. To znamená, jakým způsobem funguje tato policejní spolupráce, jak zajistit důvěryhodnost. Myslím si, že to je velice důležité z hlediska tohoto postupu. Jakmile je možnost harmonizovat evropskou legislativu a tady postupně pokračujeme, a jakmile tady máme existující orgány, které jsou využívány členskými zemi, před chvíli se hovořilo e, o Europolu, tady existují sítě a musíme je využívat. A jakmile tyto sítě jsou vytvářeny v rámci struktury, kde existuje evropská legislativa, pak samozřejmě máme celou řadu eh, spolehlivých prvků a záruk. Samozřejmě italští a němečtí policisté, kteří v rámci Europolu se skontaktují se slovinským nebo německým policistem, nebudou mít nikdy absolutní záruku této důvěryhodnosti, proto i na evropské úrovni existuje systém styčných důstojníků. To je také způsob, jak posílit tuto mezinárodní spolupráci v rámci výměn mezi členskými státy. Také se hovořilo o problému výměn informací, výměny informací na mezinárodní úrovni. Já jsem hovořil o tom, jak postupujeme v Belgii. Hlavní věcí je, aby lidé se účastnili této výměny. Alespoň v Belgii těchto útvarech, existuje dojem, že mezinárodní spolupráce je záležitostí expertů. To znamená specializovaných policistů na té centrální úrovni. Ale ta spolupráce se prožívá na každodenní úrovni. Víte, že informace jsou analyzovány a registrovány každodenně na policejních útvarech. Takže v tomto smyslu musíme vyvinout určité úsilí z hlediska uvědomování policistů v terénu, z hlediska významu informací, které mohou získat a také v souvislosti s mezinárodní dimenzí trestné činnosti, zvláště s ohledem na to, že pachatelé trestné činnosti přecházejí z jedné země do druhé. Je to zvláště specifické pro Belgii, protože za dvě hodiny můžete transitovat přes tuto zemi a dostanete se do sousední země. Z hlediska využívání dat Tady je podle mého názoru důležité zlepšit dodávání těchto informací v rámci Europolu. A tady musíme sledovat cíl, který máme v Belgii, to znamená být co nejblíže realitě, předávat takové informace, které jsou předávány korektně mezinárodním orgánům ohledně uzavřených případů, to je takzvané historické předávání informací, ale členské státy musí být schopny předávat informace také mm, jaksi in live, to znamená živé informace. Eh, víte, že máme Impact Project na úrovni Europolu, kde je možné získávat dynamické informace a v takovém případě můžeme postupovat účinněji proti organizovanému, organizované trestné činnosti. A ještě jeden bod, který se týká metodiky. I zde myslím, že by bylo vhodné harmonizovat naše postupy. Před chvílí jsme hovořili o infiltraci. Je jisté, že zde se používají závažné, důležité metodiky. V Belgii, vzhledem k tomu, že je to malá země, tak se nám nevždy daří takto postupovat a proto, jestliže budeme mít harmonizaci z hlediska přístupů, z hlediska uh, Eh, těch příslušných eh, krycích operací, tak bude spolupráce mezi jednotlivými evropskými eh, policisty. Víte, že v době, kdy já jsem ještě pracoval v Regio jako mm, policista, tak jsme tam měli akce ohledně extazy, používání extazy v Belgii a také v Nizozemsku a tam jsme dospěli simultánně do toho závěrečného stádia vyšetřování, tedy v Nizozemsku a v Belgii, takže toto umožňuje mezinárodní spolupráce. Měli bychom v tomto smyslu vyvíjet naše úsilí a ty členské státy začínají mít legislativu v této oblasti, která jim umožňuje spolupracovat. Dříve byl každý jaksi na svém písečku, snažil se řešit tyto záležitosti prouze eh, ve svém okruhu, ale přitom tato trestná činnost existuje ve všech členských zemích. A poslední bod, o kterém chci hovořit, je aktualizace z hlediska počítačové trestné činnosti. Tady nebudu vstupovat do této diskuzi, pokud budeme mít zítra oběd, tak to bude zajímavé téma. Jsou tady dvě, dva aspekty. Legislativa a dva principy, které musíme dodržovat z hlediska ochrany soukromí, to znamená, není možné, abychom se prolomili do těch soukromých dat. Je tady legální aspekt, je nutné dodržovat demokratické principy a právo na soukromí, ale jsou výjimky, kdy zvláště v případě infiltrace, zvláště na webu, bychom měli mít určité možnosti. Další velký problém, který se vyžaduje rozpočtové prostředky a já doufám, že vytvoření European Crime Center to umožní, bude používat příslušné počítačové metody. Víte, že mm, tyto postupy se stále, neustále vyvíjejí a proto by bylo dobré, aby specialisté byli na té patřičné úrovni a měli k dispozici prostředky i proto, aby sledovali veškerý vývoj této technologie. Víte, že ten fenomen cloudingu eh, vede nejenom k technickým, ale i právním eh, problémům, protože to je ta otázka, kde se vyskytuje tato informace. Není to v Belgii, je to jinde. Takže vždy musíme najít takzvané teritoriální zakotvení této informace a často to není ani v Belgii, ani v Evropě. Takže to bylo několik eh, informací. Děkuji. Pan Harris, prosím. Uh, thank you. Děkuji. Takže nejprve bych eh, chtěl něco vyjasnit, konkrétně ohledně spolupráce s Čínou. To je umožněno naší vlastní eh, agenturou, eh, která má pokrytí po celém Spojeném království a mm, oni mají prostě své zástupce i na velvyslanectví v Pekinu, ale my zároveň spolupracujeme rovněž s čínským velvyslanectvím v Londýně a s jejich eh, policejním ataše. Oni jsou velice pozitivní partneři spolupracují i na případech, eh, které se týkají vražd, obchodování s lidmi či pašováním eh, různých eh, padělaných komodit, cigaret a tak dále. Tady byla součástí i čínská strana, ale zároveň to byla irská Eh, strana, která vlastně eh, zajišťovala ten pronájem těch různých bytů a domů v severním Irsku, takže to mělo i tento lokální aspekt. Co se peněz týče, tak konfiskace eh, majetku je velice zásadní, nejenom k tomu trestnímu eh, případu, ale také k občanskoprávnímu eh, soudnímu řízení, pokud dejme tomu někteří lidé mají životní styl, který není slučitelný s tím, co deklarují jako svůj příjem, tak je evidentní, že tady je nebezpečí, že jsou to prostředky eh, z trestné činnosti. Také je dobré se trochu porozhlédnout dál, Eh, protože lidé v severním Irsku mají, dejme tomu, eh, ti trestně stíhaní, mají velice eh, skromný životní styl v severním Irsku, ale v cizině pak v těch třetích státech se chovají úplně jinak, žijí úplně jiným stylem. Hodně těch prostředků je potom přesouváno, dejme tomu, do Španělska či Portugalska. Tam hodně spolupracujeme s místními policejními policejními složkami a snažíme se e, zajistit e, ty e, výnosy z trestné činnosti na místě. Velmi těsně spolupracujeme také s italskými orgány činnými v trestném řízení. E, to je již spolupráce mnoholatá. A dobře chápeme situaci italských kolegů, e, vnímáme ten obrovský tlak, který je na ně e, vy, který je na ně vyvíjen a na tu kampaň, která je proti ním realizována je vždy si uvědomit, že spravodajské informace jsou velmi vzácnou kamaditou, špatně se schání, je to riskantní záležitost, je to nákladná záležitost. To znamená, musíte velice, velice opatrně zvažovat, jak eh, tyto informace budete sdílet. A to samé platí i na druhou stranu. Pokud my dostaneme určitý, eh, určité informace od italských kolegů, musíme se k ním eh, chovat velice odpovědně. Každá organizace musí mít protikorupční strategie eh, platné a část toho se také týká sdílení informací v organizaci samé. Citlivé informace musí být předmětem velice striktních pravidel ohledně přístupu, to znamená, že někdo, kdo kdo je mimo eh, to konkrétní šetření, by na to neměl mít právo. Eh, nejde jenom o to eh, zajišťovat screening těch lidí, ale ti, kteří jsou v těch nejcitlivějších vyšetřovacích případech zapojeni, tak musí být neustále pod drobnohledem, musí být sledován jejich životní styl, to, s kým se stýkají a tak dále. Prostě během dlouhých let kariéry, která může trvat třeba 30 let, se ty tlaky všelijak prosazují ukazují, proměňují. Ti lidé jsou nakonec třeba dovedeni k určitým ústupkům, projeví se to na jejich životním stylu a tak dále. Ještě něco, co tady bylo řečeno informátoři eh, jsou důležitou součástí celého procesu, ale všechny zdroje informací jsou důležité. Především, když hovoříme o tajných agentech, tak tam je velká právní odpovědnost na bedrech té organizace a my musíme jednat opravdu nesmírně opatrně při sdílení těchto informací. Co se týče eh, našich vlastních skupin organizovaného zločinu, já váhám s tím použitím výrazu mafie eh, prostě eh, jistě tam je určitá disciplína a koherentnost, ale jsou to obtížné skupiny a musím říct, že my trpíme trestnými činy, které jsou propojené eh, s organizacemi mafiozního typu či s triádami a tito lidé prostě eh, konají trestné činy a my musíme toto objevovat a trestat. Eh, ještě jedna věc je tady eh, na pořadu dne a to je sdílení důkazů, přeshraniční sdílení důkazů. Ono je to dost obtížné. Je možné sdílet důkazy, ale je to dost eh, náročný z právního hlediska proces. My se snažíme v Irsku zrychlovat toto sdílení důkazů tak, aby se vlastně ten proces urychlil, i když teď může trvat prostě měsíce. Pokud toto by mohlo být nějakým způsobem zjednodušeno, eh, pokud bychom mohli vést eh, prostřednictvím Eurojustu eh, společná vyšetřování, tak jak už se to děje, tak kdyby to bylo ještě více rozšířené, bylo by to nesmírně pozitivní. Takže my tady v žádném případě nezačínáme z nějak eh, na zelené louce, aniž bychom si sdělovali informace, eh, údaje, eh, dokazy a tak dále. Ale můžeme to samozřejmě stále zlepšovat. I některá drobná zlepšení jsou důležitá. Zmínila se tady také oblast západního Balkánu. My v severním Irsku jsme vyslali stovky policejních důstojníků na Balkán před nějakými deseti 10-12 lety. Byla to součást takového většího programu. E, e, stavili jsme si velmi dobré vztahy, podporovali jsme jejich výcvik, e, jejich vyškolení pro řešení případů korupce a závažných trestných činů a toto bude napos- nepochybně pokračovat i dál. Je to důležitá oblast. Chci zdůraznit jednu věc. Co se týká spolupráce s dalšími organizacemi, a sdílení citlivých údajů, tak je třeba být vždy opatrný, s kým máte co dočinění. Musíte být jist tím, že jednáte s těmi správnými lidmi. Předsedkyně přerušuje řečníka. Omlouvám se, ale eh, čas nás tlačí a nyní má slovo pan Hud. Já bych se chtěl vyjádřit stručně k několika otázkám. E, finanční toky, tady se hovořilo o tom, jaké nástroje by byly užitečné, které by mohly posloužit proto, aby se odebral majetek eh, pachatelům. U nás v Německu existuje eh, možnost eh, v rámci trestního řízení odebrat ten majetek v případě, že se prokáže, že to je výsledkem trestné činnosti. A v případě, že, že se stanoví, že ten pachatel získal tento majetek z trestné činnosti. E, prakticky se e, diskutuje o tom, o důkazním e, břemenu, protože ten pachatel musí prokázat zákonnost svého majetku. To je ale krok, který spadá do soudního řízení, zatím toto nebylo úplně všude vyřešeno, ale je to otázka, nad kterou se musíme zamyslet, protože finanční toky jsou stále více propojeny v rámci mezinárodního řízení a eh, je to velmi obtížné eh, prokázat v rámci eh, trestně právního řízení. A další věc, jak může politik pomoci v rámci těchto řízení. Evropská unie je na dobré cestě instituce jsou eh, dobře strukturovány, jsou kontakty s Europolem, existují komunikační možnosti s jinými eh, zeměmi, ale samozřejmě ještě tady je velký prostor pro zlepšení. Já bych vám uvedl příklad, v kolika zemích existují standardy pro eh, otisky prstů, kde existují standardy pro DNA, právní rámec. V Německu nezávisle na tom, eh, jak je to členský stát. Třeba když podám žádost, eh, takže eh, třeba nějaký dotaz ohledně, ohledně žádost ohledně otisky prstů a jestli je tam nějaká schoda. Takže v kolika zemích je to možné? Já myslím, že je potřeba ještě na tom pracovat v takových těch běžných trestných činech, třeba při vloupání nebo u dalších věcích, tak to jsou věci, na kterých musíme ještě pracovat Potom ochrana osobních údajů. Zde musíme vždy eh, na se zaměřit na to, abychom měli právní rámec pro to, aby v případě volného eh, pohybu zboží, abychom měli dostatek eh, informací. A je potřeba si uvědomit, co je hranice mezi ochranou osobních údajů, ochranou soukromí a zájmy, které máme v rámci vyšetřování. Eh, takže také se to týká například eh, mobilních telefonů, takže když e, potřebuji se dostat e, povolení pro mobilní telefon, e, abych měl údaje z tohoto mobilního telefonu, tak musím vyplnit 7 až 8 formulářů. Takže samozřejmě v případě boje proti organizovanému zločinu je důležité, aby výměna informací byla co nejrychlejší a musíme najít nějaké systémy. Potom se tady také hovořilo o korupci. Je to národní i mezinárodní problém. Eh, tady mý eh, kolegové už o tom hovořili. Zde je eh, důležitá otázka výběru lidských zdrojů, také jejich platů, protože ty platy nesmí být tak nízké, aby je to odradilo a co se týče informací, tak je potřeba vždy eh, zjistit, eh, nebo k jakými prostředky můžeme disponovat a jak nebezpečné může být, když poskytnu informaci dál, aby se třeba tím neohrozila celá operace. Takže to jsou věci, které potřeba posoudit na národní i mezinárodní úrovni. A závěrem zde padl dotaz, eh, co se týče informantů, jakou úro, eh, úlohu sehrávají a jaká ochrana zdrojů eh, existuje, protože eh, Například, když ten informant mi poskytne informace a já bych chtěl potom ty informace poskytnout dál do jiné zemi, tak je potřeba zajistit, aby on byl tímto ochráněn i v zahraničí. Děkuji a na závěr dávám slovo paní Amici. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych zareagovala na otázku paní Matěj. Je pravdou, že jsem nehořila o cepalu ve své přednášce. A to z toho důvodu, že komunikace Exim zpracovává nástroje pro výměnu informací. A to v rámci represivních složek CEPOL není vnímán jako e, tento druh nástroje pro členské e, státy, zvláště s ohledem na výměnu informací. Ale pravdou je, že se jedná o velice důležitý nástroj, který umožňuje vzdělávat policisty. Umožňuje jim, aby využívali všech nástrojů. Takže my přikládáme velký význam CEPOLu a z tohoto důvodu již po několik let se snažíme zlepšit řízení eh, tohoto orgánu a také výkonnost eh, této instituce. Vzdělávání, odborná příprava. To je zásadně důležitá podmínka pro policejní spolupráci. Je to důležitá složka také v rámci výměny informací. A proto komise i nadále bude věnovat velký význam vzdělávání, odborné přípravě policistů. Ostatně v brzké době vyjde sdělení na toto téma. A my se pokusíme zajistit lepší metodiku z hlediska vzdělávání evropských policejních sborů. Máme tady také tým, který se zabývá eh, odbornou přípravou z hlediska znalosti zákona. A proto my se snažíme zajistit, aby policisté měli základní informace, tak jak o nich hovořili ostatní kolegové. Of. Takže základní eh, znalosti o všech eh, unijních nástrojích a právních normách, které umožňují spolupráci, to je e, důležité sdělovat a zároveň také si uvědomit, že je tady zapotřebí většího a většího množství specialistů, abychom lépe čelili e, rostoucí e, trestné činnosti a především přeshraniční trestné činnosti. Další znalosti a pravomoce kompetence musí být E, v následujících letech definovány. Takže e, odborná příprava pro školování, to je e, naprosto zásadní a klíčové pro spolupráci v oblasti prosazování práva. Byla tady zmíněna další věc, takzvané SPOX. Omlouvám se za to, že používáme tolik zkratek. To je jedna z těch jeden z těch průvodních jevů naší činnosti, single points of contact, eh, jednotné kontaktní místo. Eh, to je vlastně eh, něco, co má za cíl centralizovat v jedné jediné eh, kanceláři eh, požadavky a odpovědi na výměnu informací. My nemáme nějaký standardizovaný model. Některé členské státy eh, vytvořily své vlastní organizační pavouky takovým způsobem, že vlastně slučují v jedné kanceláři různé úředníky, různé pracovníky a v oblasti prosazování uplatňování práva a jejich úlohou je vlastně koordinovat a centralizovat všechny požadavky na e, výměnu informací. Francie je jedním z takových příkladů. Ochrana osobních údajů, to je další téma, které tady bylo zmíněno v této oblasti je jednoznačné, že jedním z hlavních eh, faktorů, eh, z hlavních výrazných rysů eh, unijní legislativy v oblasti vnitřní bezpečnosti je zvýšit normy v oblasti ochrany osobních údajů. To se samozřejmě musí také vztahovat na prosazování práva. My musíme zohledňovat specifický charakter této oblasti a zajistit tady vhodnou rovnováhu mezi požadavky na národní úrovni a na mezinárodní úrovni či unijní úrovni e, prosazovat e, ty, e, to plnění úkolů a zároveň bránit základní práva občanů. Je samozřejmě zásadní, jak to tady zaznělo, aby tento parlament byl správně informován. A já samozřejmě vítám všechny tyto možnosti je důležité eh, si sdělovat, jaké jsou třeba zkušenosti eh, expertů. A vy jste konkrétně zmínili také vícekrát Europol a máte jistě mnoho možností prostě si předvolat Europol eh, do vašeho výboru a získávat od jeho představitelů ty informace a ty konkrétní zkušenosti s operacemi v terénu, které potřebujete. Závěrem chci ještě říct, že tady zazněla otázka ohledně přenosu informací do třetích států. Zase rozsah toho sdělení je takový, že se vztahuje pouze na Unii jako takovou. Jistě existují tady dvoustranné dohody mezi Unií či členskými státy a e, třetími zeměmi, ale pak je tady také Europol, který má vztahy spolupráce s celou řadou třetích zemí prostřednictvím formálních dohod o spolupráci a e, tyto dohody pak specifikují konkrétní podmínky, které umožňují výměnu informací mezi Europolem a třetími státy ku prospěchu samozřejmě i členských zemí. Děkuji za pozornost. Tak paní Holmajer ještě požádala o slovo, prosím. Mám ještě otázku na komisi. Já jsem nedávno vedla rozhovor s policejními úředníky, s celníky z Německa, z oblasti eh, Česka a Polska. To znamená, v rámci těchto tří zemí mi bylo řečeno, že v rámci společných vyšetřovacích týmů, to znamená těch, kteří se snaží společně vyšetřovat zvláště organizovaný zločin, tak eh, zde eh, žádost o prostředky, na podporu je velice komplikovaným postupem, pokud se vyjadřuji ještě mírně, to mi bylo řečeno. Eh, bylo mi to vyjádřeno dosti nepřátelsky vůči mně i. Eh, bylo řečeno, že je tady málo flexibility ze strany komise pro to, aby eh, se pochopilo, že je nutné reagovat na, tuto, na tento požadavek, že to je nepochopitelné a hlavně e, je tady otázka, proč tedy se nepostupuje stejně s těmi, těmto jednotlivým úředníkům. Proto bych požádala komisi v této souvislosti, aby zaujala stanovisko k této věci. Za druhé, je známé, že na hranici s Českem a z hlediska spolupráce mezi Polskem, Českem a Německem je také problém pašování drog, obchodování s omamnými látkami je také produkce a v této souvislosti existuje také problém z hlediska spolupráce s Větnamem. Jak tady komise uvažuje podporovat země v tom smyslu, aby Větnam se projevil jaksi více vstřícný, tak aby tady Česko nezůstalo osamělé z hlediska boje proti obchodování a produkci s omamnými látkami a, a, a drogami, zvláště s ohledem na Větnam? Děkuji, děkuji za to, že jste také zmínila konkrétní problémy v praxi eh, ve členských státech, které získávají finanční prostředky z Unie a kde dochází k řadě podvodů. My samozřejmě bychom chtěli vytvořit flexibilnější mechanismy eh, ohledně poskytování eh, prostředků i v této oblasti v tom budoucím finančním rámci. Eh, rozhodně budeme tento problém dále monitorovat, abychom zjistili, jak zrychlit eh, to nové poskytování eh, finančních prostředků členským státům pro společné vyšetřovací týmy. K vaší druhé otázce. Já e, připouštím, že je pro mě trochu obtížné na to reagovat tady a teď. Bylo by pro vás možné, abychom se o tom ještě pobavili bilaterálně? Děkuji. la soluzione migliore. Ano, to bude možná nejlepší řešení. Já bych nyní chtěla poděkovat všem našim hostům za účast. Děkujeme vám. A nyní bych chtěla pozvat a vyzvat další řečníky, aby sem přišli paní Tamara Makarenko a Peter Kosters společně s panem Petrem Frkausnem. Tak. Eh, no. Eh, in questo secondo cluster il titolo il legami. Takže nyní toto je eh, druhý eh, blok programu a budeme hovořit o vztahu mezi terorismem a organizovaným zločinem v Evropské unii. Bude hovořit paní Tamara Makarenko, která nám představí studii o vztahu mezi organizovaným zločinem a terorismem v rámci EU. A potom pan Peter Kosters, který má na starosti operace v Europolu a představí nám analýzu Europolu o spojitosti mezi organizovaným zločinem a také terorismem. E, diskuze bude probíhat stejným způsobem jako dopoledne. Každý pohovoří 15 minut. Prosím, paní Tamara Makarenko. Good morning, ladies and gentlemen. Madam Chairman. Dobrý den, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Děkuji, že máme možnost se tady s vámi podělit o závěry naší studie eh, Crime Terror Nexus. Eh, kontext eh, mezi těmito dvěma oblastmi existuje řadou let, nicméně se dlouho nedařilo eh, definovat ty hlavní spojení, pokud spojení existují tady vlastně existují dvě možnosti. Za prvé, mezi těmito dvěma jevy může existovat poměrně nezajímavý, nevýznamný vztah, tak, eh, který by si nevyžadoval nějakého dalšího hodnocení. A na druhé, kompartmentalizovaný charakter eh, těch různých strategií v boji proti eh, terorismu a zločinu nebyl dostatečně zmapován. A asi tam bude e, ta pravda mezi terorismem a organizovaným zločinem prostě existuje velmi těsné sepětí. Již v 90. letech, koncem 90. let se toto prokázalo, především v těch zónách e, světa, které jsou nestabilní. Takže Afganistánu, Kolumbii, Pakistánu a Sierra Leone to eh, bylo eh, první zjištění a není to teď nic nového i na vnějších hranicích Evropy, na eh, Balkánském poloostrově a na Kavkaze se toto eh, výrazně projevuje. Vzhledem k politické stabilitě uvnitř Evropské unie, eh, tak propojení terorismu s organizovaným zločinem se setkalo jako hypotéza poměrně s akademickou skepsí Eh, protože eh, by eh, se zdálo, že toto jde proti sobě uvnitř Evropské unie a jakékoliv spojení mezi organizovaným zločinem a terorismem samozřejmě e, může e, jenom předestřít tyto skupiny vůči e, orgánům. Takže i když toto je všecko logické, za poslední desetiletí máme tolik důkazů, že už si nemůžeme myslet, že Unie není tímto spojením také ovlivněna. A jak organizovaný zločin, tak teroristé přizpůsobují své konání tak, aby byly méně zjistitelní bezpečnostními a policejními složkami. Eh, jistě se dá eh, těžko eh, toto podpořit na základě nějakých případových studií, ale existují tady různé, různé výzkumy a různá šetření, které podporují tuto hypotézu hypotézu. Tato studie e, podporuje myšlenku tohoto sofistikovaného vztahu, který je e, něčím, co e, funguje na třech úrovních. Operační, koncepční a vývojové. Je tady prostě E, situace taková, že v některých skupinách e, se toto propojení dále rozšiřuje, protože oni jsou pod tím e, Prahem vnímání příslušných agentur. Nicméně tím, že se budeme zabývat zvláštními charakteristickými rysy tohoto spojení, tak jak se rozvinulo uvnitř Unie, můžeme izolovat dva eh, typy propojení. Jednak mezi eh, jednotlivými subjekty a jednak mezi činnostmi. A je třeba toto dobře vnímat a pochopit stávající bezpečnostní obavy uvnitř Unie, které zjednodušují vztah mezi organizovaným e, zločinem a terorismem jsou ovlivněny sedmi hlavními e, parametry. Nejprve je to e, rozostřování toho, co je vnímáno jako veřejná a soukromá sféra, či sféra právní, či nezákonná. To samozřejmě stěžuje monitorování. Většina členských států vnímají islámské militaristy jako největší bezpečnostní riziko Rusko a e, přitom nejhorší e, nejhorší e, činy jdou od těch skupin, které mají své hlavní zásadní řídící střediska mimo Evropskou unii. Takže radikální islamistické skupiny se snaží eh, etablovat vztahy s východoevropskými organizacemi organizovaného zločinu. To je další zjištění. Dále tady vznikají eh, další propojení mezi domácími složkami ve třetích zemích a nově vytvořenými e, složkami ve členských státech. Severní Afrika je v tomto směru zvlášť aktivní a to má samozřejmě velký dopad na e, bezpečnostní e, situaci třeba v Řecku koaliční sů, uh, úspěchy eh, v Afganistánu a Pakistánu a v Iráku eh, tyto eh, ty oblasti tak trochu vyřadily z, z toho hlavního centra zájmu a nově vznikají další centra například Severní Mali, Somálsko, Jemen. Eh, takže severní Mali je zrovna oblastí, eh, která kombinuje eh, obchodování organizovaných zločineckých band a teroristickou přítomnost. Nedávná krize v Amenas, která e, začlenuje do celého procesu Muchtára Belmukhtara, ukazuje na nepřímý důsledek této reality na členské státy unie. Tak samozřejmě ta činnost má mnoho různých aspektů, eh, včetně vytváření falešných identit, eh, pro eh, pukání obchodu s pašovaným zbožím, přístup k základním surovinám a tak dále a teroristické skupiny se víc a víc propojují s organizovaným zločinem a těží z tohoto spojení. V neposlední řadě, vzhledem k tomu, že bezpečnostní e, situace dynamicky vyvíjí, e, dochází k tomu, že tady je i generační e, prostoupení diasporách Balkánu a Pakistánu se objevuje třetí eh, generace, která je připravena se více a aktivně podílet na militantní islamistické ideologii a zároveň trestné činnosti. Jsou to tedy nové možnosti a to představuje nové výzvy pro bezpečnostní situaci a orgány prosazující právo napříč Unii. Výzkum eh, prováděný v průběhu celého projektu ukazuje, že tady propojení eh, mezi eh, organizovaným zločinem a terorismem je hlavně patrné z těch teroristických typologií. Jsou to islamistické skupiny, etnonacionalistické skupiny, teroristické skupiny, které mají jedno hlavní téma a e, snaží se propojovat e, takzvané, e, vytvářet takzvané hybridní entity militantní islamistické skupiny nemají až tak mnoho e, dalších cílů, kromě svých základních. V některých e, případech se ovšem také přímo podílí na e, trestné činnosti. Tady jsou vlastně dohromady je tady pět oblastí, které představují hlavní hrozby. Je jasné, že tady dochází ke sňatku z rozumu mezi organizovaným zločinem a teroristickými skupinami. Například v roce 2012 bylo zjištěno, že i a Eh, realizuje praní špinavých peněz jménem organizace Drangheta v severním Irsku. Za druhé, tyto aliance, které existují v západním Balkáně, vytváří eh, další možnosti pro obchod s lidmi či, or, eh, či mm, pašováním narkotik. Pak jsou samozřejmě Eh, kavkazské eh, a čečenské bandy, eh, které v srpnu 2011 například chtěli vytvořit předpolí pro teroristický atentát ve Španělsku. Za čtvrté, militantní islamistické skupiny podpořu, prosazují tyto sítě také pro podporu Eh, pro bo, pašování heroinu. Předsedkyně přerušuje řečníka a žádá o zpomalení tempa. Takže logistická podpora, to je přesně to, oč jde těmto islamistickým skupinám. Al-Qaida se podílí na obchodu s heroinem směrem ze severní Afriky do Evropy, takzvanou bezpečnostní osou. A Řecko jako transitní země mezi Tureckem a Balkánem se stává důležitým sídlem organizovaného zločinu a místem, kde se překrývá e, trestná činnost a e, teroristické činnosti. Pak jsou tady ty čtyři hlavní hrozby, e, které vyplývají ze stávající situace. Militantní islamiš, islamističtí teroristé se čím dál tím více do, eh, podílejí na trestné činnosti, neboť je to pro ně důležitý zdroj financí. Teroristické buňky eh, severních eh, Afričanů a Pakistánců jsou také čím dál tím aktivnější a externě umístěné teroristické buňky, jako například AQUIM, představují dvě hrozby, Nejprve se snaží eh, využít Evropanů eh, jako obětních beránků při různých teroristických akcích a také eh, dál a více pašují narkotika. V letech 2007 až 2010 došlo k výrazným posunám, posunům i v zemích jako je Kolumbie či Afganistán prostředí se stává čím dál tím komplexnějším. Nicméně tato realita nezastírá rostoucí vztahy mezi organizovaným zločinem a teroristickými eh, bojůvkami, které, zdu, eh, které vede k tomu, že se účinnost eh, aktivit obou těchto kategorií zvyšuje naše studie také e, dochází k řadě doporučení, tak, aby Evropská unie mohla lépe pochopit a řešit tyto hrozby. Nejprve je třeba si uvědomit, e, jak ten vztah existuje, jak se rozvíjí v každém specifickém členském státu Unie. Dnes dopoledne se hovořilo o spravodajské činnosti v kontextu prosazování práva. To je eh, v našem případě zase naprosto regionalizované. Hodně málo lidí má informace o tom, jak Nexus funguje a tím pádem se eh, prostě těžko věci řeší. Přitom je jasné, že řešení může být pouze společné je lépe třeba eh, propojovat eh, ty jednotlivé činnosti prostřednictvím společné úderné síly, která by měla být ustavena eh, v Evropské unii a lépe monitorovala nové vývojové trendy a sdílela informace s členskými státy. Samozřejmě, že jsou tady různá politická a diplomatická úskalí, které zamezují eh, často této spolupráce. A to samé platí ještě ve větší míře o spolupráci mezi Unií a vnějším světem eh, je zapotřebí posílit eh, ochranu vnějších hranic a to se samozřejmě snáze říká, než dělá, to dobře vím. Eh, jsou tady určité oblasti, které musí být z tohoto hlediska vnímány jako zásadní a důležité. Eh, zatím se soustředují členské státy na otázku financování teroristických eh, organizací, ale je třeba rozšířit tuto činnost, abychom detekovali další propojení. V současné době většina členských států vnímá propojení mezi organizovaným zločinem a terorismem jako velice fragmentované. Je třeba posílit úsilí, sloučit jej a e, rozšířit vnímání spektra, ve kterém e, organizovaný zločin a teroristické organizace operují. Členské státy musí přehodnotit své e, struktury policejních a spravodajských sil tak, aby byly operativnější a flexibilnější vzhledem k charakteru tohoto vztahu. Je třeba si uvědomit, že se to týká nejenom vnitřku Unie, ale také vnějších hranic Unie, jsou eh, sedních států, je třeba si uvědomit, že tady je nutné sloučit úsilí policejní, diplomatické i vojenské. A spolupráce se soukromým sektorem bude rovněž velice zásadní. Eh, takže eh, když vnímáme všechny tyto souvislosti, musíme si uvědomit, že není možné zavírat oči před eh, výraznější a výraznější realitou v neposlední řadě sdílení zpravodajských informací napříč členskými státy a jejich orgány je klíčové. Na operační úrovni musí členské státy zajistit, aby jednotky e, boje proti organizovanému zločinu a e, teroristickým činnostem se propojily nejprve na té národní úrovni a pak na celounijní. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Peter Kosters. Je eh, vedoucím operací pro boj proti terorismu v Europolu a bude hovořit o vztahu mezi organizovanou trestnou činností a terorismem. Thank you for the invitation. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání na eh, veřejné slyšení k této velice zásadní otázce. Nejprve bych chtěl hovořit o Okta, což je náš produkt Europolu, který se týká eh, hodnocení našich operací a Eh, jak už tady bylo řečeno předchozím řečníkem, možná zjistíte, že budu něco z toho, co tady zaznělo, opakovat. V oktě 2011 se hovořilo také o eh, pašování eh, narkotik přes severní Afriku, Magreb a tak dále. Je třeba bojovat proti těmto rutinním cestám. Zároveň také musíme e, vnímat e, somálskou diasporu v Evropské unii. To je také možná forma financování teroristického Al-Shibabu. Dochází k daňovým e, podvodům, padělání dokumentů a tak dále. Každopádně vám doporučuji tento materiál k dalšímu studiu. Terorismus je konečná forma eh, organizovaného zločinu. Obsahuje také eh, trestnou činnost a vždy eh, je tady ještě určitý politický komponent, který představuje komplikaci. Samozřejmě Terorismus, na rozdíl od organizovaného zločinu, chce prostřednictvím násilných eh, prostředků a sebeobohacování eh, dojít k politické změně. Hovoříme o různých teroristických organizacích, eh, pak jsou tady tzv. osamělí vlci, jednotliví teroristé, kteří mají také vztah k organizovanému zločinu. Nicméně o těch hovořit teď nebudu, nebudu hovořit o případu Mira ve Francii nebudu hovořit o norském případu v nedávné době, budu hovořit o teroristických organizacích. Je to taková symbioza. Já se dnes chci soustředit především na eh, obchodování s narkotiky prováděném eh, teroristickými organizacemi. Je to na první pohled úplně odlišná činnost. Často ovšem terorismus a eh, organizovaný zločin fungují spolu jako kůň a s přežení a vůz. Na ideologické úrovni revolucionáři vlastně e, hovoří proti e, drogám, nicméně využívají tohoto obchodu, e, tak se děje napravo i nalevo a někdy e, jsou to také činy národních separatistů. Jakákoliv teroristická skupina potřebuje samozřejmě prostředky pro své fungování a potřebuje tyto prostředky materiální a zdroje lidské na základě charakteristických rysů teroristické organizace se může hovořit o nejrůznějších formách podpory, například někdy tyto organizace poskytují takzvanou pomoc rodinám přeživších a tak dále. Požadavky na velké finanční zdroje eh, se realizují s lučováním eh, legálních i nelegálních zdrojů. Často jsou to eh, prostředky eh, otevřeně předávané sympatizanty, eh, hovoří se o údajně humanitárních důvodech a cílech a přitom je často otevřeným tajemstvím, že procento z těchto zdrojů bude použito na financování teroristické činnosti. Většina eh, prostředků je ovšem získána nelegálně, podvody a také takzvanými dobrovolnými příspěvky. Některé teroristické skupiny mají eh, každoroční eh, fundraising a členové musí přispívat a pro, eh, obchodníci s drogami mohou často pokračovat ve svých obchodech pouze za předpokladu, že teroristickým organizacím věnují část svého zisku. Další eh, specifická forma eh, fundraisingu je nezákonný, přímo realizovaný nezákonný obchod s narkotiky. Je tak vysoce ziskový, že prostě teroristické skupiny se mu nemohou vyhnout. Jsou většinou velice dobře organizovány, mají prostředky, mají lidské zdroje, mají eh, prostě eh, také značnou moc. Kdybychom se měli podívat na charakteristické rysy většiny těchto e, skupin, tak bychom zjistili, že fungují skutečně nesmírně efektivně. Teroristické skupiny jsou svým způsobem přímými konkurenty na trhu s drogami s několika malými výjimkami, které zmíním teroristy eh, jsou také velice obezřetní, co se týče bezpečnostních eh, záruk. Eh, dalo by se říct, že pro kriminální živly jsou teroristé velice dobrými partnery, protože je vede ideologická, ideologické nutkání. Teroristé Eh, jsou eh, někdy v eh, rukou těch orga, představitelů organizovaného zločinu, protože je, jsou stiženi něčím, co bych nazval ideologickou slepotou. Mají své údajně čestné cíle, zatímco u e, představitelů organizovaného zločinu jdou ty zisky přímo do kapes jednotlivců. E, Kolumbie je jeden e, zajímavý příklad. FARC je známý z pašování kokainu. Teď se eh, oficiálně říká, že zhruba třetina země je pod kontrolou Farku. Je zajímavé, jak to vlastně celé vzniklo. Bylo tomu tak, že eh, kdysi eh, eh, Kuba Kolumbii podporovala. Ovšem pak se FARC stal kontrolorem velké oblasti zemědělský, zemědělské půdy v Kolumbii, kde venkované začali hm, pěstovat koku a bylo a zároveň svou, eh, svůj tlak na zemědělce FARC obhajoval tím, že bojuje za eh, nezávislost, za lepší podmínky, za eh, lepší život. Kromě Latinské Ameriky jsou tady další oblasti, které jsou v hledáčku našeho zájmu Blízký východ, Severní Afrika. Je třeba pohlednout realitě tváří v tvář. Taliban, sun, Sunni v Afganistánu a extremistické šítské skupiny eh, bojují na základě svých náboženských předsudků a eh, ti, kteří eh, pašují opium, jsou často velmi závažně trestáni státními představiteli, zatímco pěstování opia je povoleno. V severní Irsku eh, existovala skupina eh, Direct Action Against Drugs. Eh, to se spojovalo s ERA. Často se tam objevovaly vraždy údajných pašeráků drog Eh, pak tady byla další skupina Concerned Parents Against Drugs. Tato skupina byla také infiltrována eh, členy ERA. Důvody takovéto aktivity byla kontrola eh, trhu a také lépe vodit za nos veřejnost v tom smyslu, že se proti drogám bojuje. Přitom tady vlastně vznikal velice pevný systém licencovaných, dalo by se říci, obchodníků s drogami, eh, kteří přenášeli eh, často výtěžky své činnosti přímo do teroristických skupin. Závěrem bych chtěl říct, že je opravdu těžko dokázat, že tady toto propojení existuje. Nicméně eh, občas dojde k nějakému zatčení eh, někoho, kdo je spojen s eh, obchodem s drogami či s trestnou činností spojenou s užíváním drog, ale propojit toto s teroristickými skupinami, to se zatím nedaří, anebo se to opomíjí. Děkuji. Děkuji vám. A nyní zahájíme diskuzi. Kdo si přeje vyjádřit se, prosím. Bueno, <clears throat> muchas gracias. Děkuji všem eh, řečníkům, děkuji oběma řečníkům za příspěvky. Já bych chtěl se vrátit té otázce mezi eh, pojítky, mezi organizovaným trestným zločinem a terorismem. Chtěl bych se vrátit do minulosti. Je to věc, která stále trvá. Je to ten kolumbijský případ. Hovořilo se zde, nebo dotkli jsme se otázky Kolumbie. Všichni vědí, všem je to jasné, já bych vám doporučil knížku Hermana Castro Carfeido, eh, který eh, dělal interview s Pablem Escobarem a eh, tam se hovoří o vzniku drogového průmyslu v Kolumbii a jak dochází k takové metamorfóze či fúzi mezi eh, drogami a eh, Farkem a mezi Farkem a eh, Eh, armádou za osvobození v Kolumbii. Je tam tak eh, obrovské propojení, eh, nebo obrovské násilí a boje mezi státem a tím drogovým kartelem. Oni sami používají vlastně velmi těžké zbraně. A je zajímavé, že Španěl, konkrétně Bask, začal poprvé s touto technikou exploziv těchto výbušnin, které používají, používají drogoví obchodníci jako boj proti státu. Já jsem byl eh, minulý týden v Kali v údolí Kauka. Údolí Kauka, tak tam je vždy eh, eh, velmi vážný horký boj. Tam se bojuje mezi farkem, mezi drogovými obchodníky, mezi Bakrín a mezi vojenskými jednotkami. A není možné dobře identifikovat, eh, kde vlastně existuje ten kontakt a kde se od sebe liší. Ale ta spolupráce ve skutečnosti existuje. Je to nespochybnitelný fakt. A je také nespochybnitelný fakt, že existuje spolupráce mezi organizovaným, organizovaným zločinem a mezi terorismem. Chtěl bych v této souvislosti připomenout eh, to, co se stalo ve Španělsku. Eh, strašná krutá událost. Určitě si vzpomínáte datum 11. března. Proto jsem se chtěl takto vyjádřit a přispět do diskuze. Eh, protože ten nejparadigmatičtější jev, o kterém se zde hovoří, tak to je právě Kolumbie. Eh, potom hm, existují i eh, jiné možnosti a jiné větve v rámci terorismu, pokud jde o džihad za konkrétní spolupráce, už se o tom hovořilo, na severu Tombuktu, v Mali například. Tam je velmi jasný příklad toho, o čem hovořím. Eh, takže to je eh, můj příspěvek do diskuze. Děkuji. Eh, Děkuji za tuto velice zajímavou úvahu. Pan Newton Dunn bude nyní hovořit. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma řečníkům. A mám dojem, jako kdybychom se účastnili akčního filmu. Všechno běželo velice rychle. Já jsem dojem, jako kdybychom byli v kině. Doufám, že dostaneme písemnou verzi těchto přednášek, které byly velice bohaté a velmi složité. Takže moje otázky jsou následující. Jaké doporučení můžeme učinit jako výbor, abychom zlepšili situaci? Co byste si přáli? V každém případě vaše přednášky, které nám pošlete, budou velice užitečné pro tato doporučení výboru. Ale chtěl bych také položit otázky individuálně. Pane Kosters, vyhrajeme nebo prohrajeme? To je jednoduchá otázka vyhrajeme, postoupíme v tom terénu, v tom boji proti těm zlým, nebo vyhrají ti zlí. Paní Makarenko. Nikdy jsem nic neslyšel o vašich aktivitách, ale nepodařilo se mi dostat na vaše webové stránky, to je zvláštní. Je tam spousta jiných věcí, ale vaše Eh, webové stránky jsou eh, zahájeny tajemstvím. <laughs> Víte to? Další otázka. Exist, co to je? Nexis, to je slovo, které tady často používáte. Mohli byste nám vysvětlit, co to je? Tak, abychom se pokusili správně interpretovat vaše informace. Děkuji. Do nuovamente la parola ai relatori. Ale pokud nejsou další dotazy, tak pan zpravodaj má slovo. Nejdříve paní Makarenko. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada dotazů ty připomínky ke Kolumbii, to eh, tak vnímám. Je pravdou, že eh, Kolumbie je vnímána často jako taková hlavní případová studie mezi, eh, pro, pro vysvětlení vztahu mezi organizovaným zločinem a terorismem a je to takový prostě případ, je to taková učebnice, že tento vztah mezi trestnou činností a terorismem tady Eh, existuje už desítky let. Eh, já si myslím ale, že jsou tady také jiné případy a že se tam prostě nedá vnímat rovnítko mezi tím, co se odehrává v Kolumbii a co se odehrává jinde. Děkuji, že jste to tady zmínili a beru to na vědomí. Otázky ohledně toho, co by mělo dělat výbor, eh, či jaká by měla být doporučení pro výbor, jak by se situace měla zlepšit. Já bych vás v tomto směru chtěla informovat požádat o naší studii. Ta je plná doporučení a rovněž e, poskytuje celou řadu dalších informací ohledně těch e, Eh, závěrů, které jsem vám tady dnes eh, nastínila. Omlouvám se za tu rychlost, kterou jsem hovořila. Myslela jsem si, že mluvím pomalu, ale zdá se, že tomu tak úplně nebylo. Takže omlouvám se ještě jednou za to, že jsem hovořila tak rychle. Máme v tom našem dokumentu několik doporučení a já doufám, že pro vás budou tato doporučení užitečná pokud byste potřebovali ještě nějaké další eh, vyjasnění toho, co jsme měli na mysli, tak jsem k vaší dispozici. Co znamená ten nexus? Aha, no ono je to zase definováno v tom materiálu. Nexus je prostě takový termín, který se prosazuje e, už řadu let. Já jsem poprvé vydala článek ohledně vztahu mezi organizovaným zločinem a terorismem někdy v roce 1998 a e, po řadě e, výzkumů v terénu, po tom, co jsem se opravdu o tuto věc zajímala, jsem přišla s, takovou, s takovým modelem, jak vlastně se organizovaný zločin zločin a terorismus eh, propojují, jaký je mezi nimi vztah. A já tam vlastně hovořím o takovém organizačním, operativním propojení a také o evolučním propojení. Organizační to je přesně ono, to je prostě vztah mezi dvěma odlišnými organizacemi. Máte na jedné straně tu skupinu organizovaného zločinu a na druhé straně pak máte ten teroristický, eh, teroristickou buňku. Takže pak se obě tyto sloučí a začnou s nějakými podnikatelskými aktivitami, jestli to tak mohu říct. Další e, úroveň vztahu mezi organizovaným zločinem a terorismem je to, co e, nazýváme operativní e, vztah. Tam si vlastně přisvojují navzájem své postupy ty dvě strany. Tam vlastně ti drogoví díleři sami v té Eh, ve severní Africe využívají třeba bombových útoků eh, a tady vlastně, jak jsem řekla, si přispo, přisvojují taktiky eh, ty skupiny navzájem teroristické skupiny si přisvojují ty mm, kriminální aktivity a obráceně. Takže když se vlastně toto přesune do organizovanější úrovně, tak eh, milští tygři jsou brilantně organizovaní eh, zločinci, kteří mají naprosto fantasticky etablované sítě pro obchodování s narkotiky, s lidmi a tak dále a tak podobně. A pak je tady ještě ten třetí vztah, evoluční nexus, to je trochu komplikovanější. Tady vlastně je čas tak trochu na naší straně. Díváme se na skupinu, jako je třeba FARC, která původně měla naprosto jednoznačný, jasný politický cíl. Byla to ideologická skupina. A pokud se podíváme na ten posun v průběhu desetiletí, tak tady zatím vidíme vlastně eh, skutečnost, že dnes je FARC mnohem eh, kriminálnější eh, skupinou, než byla dříve. Eh, my se snažíme často třeba diskutovat s Kolumbijci a pomáhat jim, ale FARC je teď prostě kriminální úplně skrz naskrz. Oni se začínají zabývat i pěstováním eh, opia a eh, trhem s narkotiky, to už nemá nic společného s ideologií, takže tento charakter tady je. LA a PKK, eh, ty vlastně se také postupně stávají eh, kriminálními skupinami, protože oni odhazují to ideologické břemeno. Někdy dochází k změně ve vedení, někde k eh, změně té hlavní agendy, zase někdy můžete dostat jenom nové síly určitého typu a to už nejsou ideologicky motivované síly, to jsou vlastně žoldéři, kteří jsou placeni a zůstanou s vámi, pokud placeni budou budou i nadále. Takže proto já užívám tento eh, termín, zastřešující termín Nexus, ale ono je to mnohem košatější. A otázka k webovým stránkám. Eh, eh, ono, ony byly k dispozici až do půlnoci. Teď je ovšem zrovna uzavřena, protože je aktualizována, takže to načasování nemohlo být lepší. Ok, grazie. Adesso... Děkuji vám. A nyní pan eh, Kosters má slovo. A eh, Verkausem by mohl mu pomoci. Pan Verkausem? Ehm. Um. Děkuji, paní předsedkyně. První otázka. Jaká budou doporučení pro tento výbor? Podle mého názoru bychom měli e, dělat následující. Využívat lépe stávající nástroje v těch komunikačních kanálech, protože nástrojů je k dispozici celá řada. To je jedna věc s veškerou úctou, úctou máme stávající nástroje, vždy můžeme žádat více a tak dále, ale nástroje, které máme teď, ty by prostě měly v zásadě postačovat pro naše každodenní úkoly to je jedna věc. My uvnitř Europolu eh, samozřejmě chceme eh, spolupráci se společenstvím spravodajských eh, agentur, takže zase víc integrovaného přístupu mezi spravodajskými orgány a orgány prosazujícími právo a samozřejmě i s vojenskými silami, protože my potřebujeme vojenské síly především tam, kde máme co dočinění s věcmi mimo území Unie, s konfliktními situacemi. Vy jste se ptali, zdali vyhráváme či prohráváme. No, to je hezké. Každopádně my hovoříme o trestním chování, o terorismu a vy se ptáte, zdali získáváme prostor, zdali získáváme na e, e, tom prostoru to je asi lépe formulováno. Myslím, že ten prostor získáváme pomalu, postupně, ale získáváme. Samozřejmě není to, to eh, takové, abychom mohli polevit ve svém úsilí, abychom mohli eh, padnout nějakému sebevzhlížení, ale jsou tady určité Eh, konflikty mimo Evropskou unii, které by mohly spustit konflikty uvnitř Evropské unie, anebo by mohly eh, také eh, zájmy Evropské unie výrazně poškodit. Hovoříme třeba teď o Mali, hovoříme o oblasti, ze které tady máme celou řadu lidí i na našem území, takže jsou tady oblasti konfliktu a tyto oblasti konfliktu mají vždycky potenciál spustit eh, nějaké možné eh, konflikty mimo území Unie, které by ovšem mohly mít dopad na vnitřní bezpečnostní situaci v Unii či na zájmy Unie eh, mimo její území. Například došlo k tomu Mm, K únosům našich občanů eh, na Sahaře a tak dále. Takže nějaké otázky z mé strany, když dovolíte. Chtěla bych vědět, jaká je ta kriminální organizace, která uvnitř Evropské unie mohla, by mohla být vnímána jako ideální partner pro teroristické organizace, kde se ty zájmy protínají, kde jsou ty oblasti, které by mohly generovat případné dohody mezi zločinci a teroristy na území Unie. A pak bych chtěla vědět, zdali o nás, nás můžete informovat o nějakých teroristických činnostech, do kterých byl zapojen organizovaný zločin, kde byl komplicem. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Velice jednoduché dvě otázky jste tady položila. Jaké kriminální skupiny jsou ideálními partnery pro teroristy? Very, to je velmi dobrý dotaz. A myslím, že potenciálně všechny eh, trest všechny zločinecké organizace, které mají mezinárodní eh, typ a etablovaný způsob fungování, představují v tomto směru dobré potenciální partnery. Ale ta eh, kriminální skupina musí také chtít se zapojit do činnosti se skupinami, které v závěru dne chtějí vlastně rozbít tu společnost, ve které existují. A to je ta největší dichotomie, jak vlastně se tyto dvě skupiny organizují, jak spolupracují. My jsme zjistili jednu věc celá řada těch starých představitelů té staré etablované mafie, to znamená, e, ať už je to ve Spojeném království, v Německu, dokonce i v Nizozemí, prostě ty etablované skupiny s určitou historií nemají tendenci spolupracovat s teroristickými uskupeními. Ale ti, ty nové s novým vedením, e, které si, dejme tomu, řeknou, nemáme až tolik co ztratit, tak ty spolupracují, dají prostor pro ten obchod s lidmi a tak dále. Eh, berou to jako prostě vztah mezi podnikatelskými subjekty. Někdy to vnímáme jako takový film, který se nám Eh, odvíjí před očima. Vidíme eh, Pablo Escobara, jak obědvá s Usamem bin, Usamou bin Ládenem. Možná, že teď zrovna nevíme, kde jsou, ale eh, kdyby tomu takto bylo, kdyby to bylo takto jednoznačné, tak by ten dohled nad nimi byl mnohem jednodušší. A my teď vlastně hledáme ty, kteří usnadňují dejme tomu, dopravu deseti jednotlivců z Pakistánu k evropským eh, hranicím eh, a to zase nejsou lidé, kteří prostě zvednou ruku a řeknou, jsme militantní islamisté a chceme Eh, chceme vás eh, bombardovat. Je to deset krásných eh, pakistánců, islamistů, kteří chtějí žít bohabojným životem ve Spojeném království a řeknou si, tak dobře, my to prostě zaplatíme a ať se děje, co se děje. A co se pak odehrává, to už je zase jiný příběh. Je těžké tam rozklíčovat, kdo je kdo a kdo dělá co. Je to prostě téma. Uh, a když se na to člověk dívá z té židle, kde sedím já, tak dejme tomu retrospektivně možno leco zjistit. Zpětně se to dá všechno dohledat. Já vím, že jsem vám příliš neodpověděla na vaši otázku, paní předsedkyně. Jsou tady určité příklady, které jsme také uvedli v té naší zprávě teroristické aktivity, které eh, vlastně mm, se spojily s, organizač, s organizovaným zločinem. Já prostě eh, nedovedu eh, vybavit případ, kdyby organizovaný zločin A ve spojení s teroristickou skupinou B bombardoval cíl C. Eh, tady jde spíš o to, že se eh, některé organiza- eh, organizovaný, představitelé organizovaného zločinu věnují tomu, že podpoří teroristy až do momentu toho útoku. Případ Mira byl tady zmíněn. Někteří by řekli, že se jedná o takový ten scénář osamělého vlka, ale zase eh, Mira eh, měl spojení s militantními islamisty a také prostřednictvím svého bratra k organiz- s organizovaným zločinem. Takže tady jsou tyto dvě paralely v jednom životě. A on vlastně se tak trochu obohacoval ob- z obou stran bohužel byl Mira takovým osamělým případem, ale pokud by člověk více analyzoval jeho pohnutky a jeho kroky, tak by z toho mohl lecos vyvodit. Je tady prostě eh, řada věcí k vidění. Tyto lidé operují na hranici mezi eh, terorismem a trestnou činností. Zase toto je člověk, který není Evropanem, není e, vycvičen v Evropě, jedná se o Muhtada Ben Muhtara. On je dobře znám v severní Mali jako pan Marlborough protože měl etablovanou síť pro prodej pašovaných e, padělaných, e, cigaret s padělanými kolky. Takže Tady se nejedná o vztah eh, kompliců jako dvou individualit, ale spíš činností. Doufám, že jsem vám odpověděla. Thank you, Madam Chair. You asked me um, what will be the ideal criminal assurance. Dobře, eh, vy jste se mě zeptala eh, na to, jak jaká by byla jaké by bylo ideální spolčení s nějakou zločinskou organizací. Já si myslím, že dobrým partnerem, což mě nyní napadá, by eh, mohl být eh, někdo, kdo by se mohl infiltrovat do turistických organizací, mohl by tedy pokračovat ve své běžné činnosti, ale eh, tvořil by součást té teroristické organizace. A tím pádem by mohl kontrolovat tu teroristickou organizaci. Co nevíme, já nemůžu nyní zobrazit eh, profil takovéto organizace. To zatím nejsem schopen něco takového znázornit. tak jste se eh, mě ptala na teroristické aktivity, takže to je pašování tabáku. To je jedna z takových aktivit. Napadá mě příklad Například, když bylo eh, zakázáno eh, telecí, takže kvůli nemoci šílených krav a eh, nesmělo se dovážet maso z Británie a na, v severním Irsku na hranici irský skot přecházel hranice do Irska a najednou z toho byl irský skot. Takže eh, k tomu docházelo v té době, takže to bylo vlastně eh, pašování skotu, nezákonný obchod se skotem. Eh, skot přecházel hranice a proměnil se v irský skot a tím pádem to bylo už vhodné pro lidskou spotřebu. To je jenom takový malý příklad. Grazie. Adesso intervenire l'onorevole Schmidt. Děkuji. Eh, pan Schmidt požádal o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem tady nebyl od začátku. Toto je čtvrtá schůze, na které jsem dnes dopoledne přítomen. Mě osobně zajímá ta rovnováha eh, v té legislativní oblasti eh, směrem k terorismu. Když došlo e, k útoku na dvojčata v roce 2011, tak jsem měl pocit, že musíme jednat rychle, zásadním způsobem, ale celá řada legislativních kroků zde v Evropě byla přijata podle mého názoru tak trochu mimo, e, nezacílila správně. A já si myslím, že bychom se k tomu měli postavit kriticky. Nemůžeme vytvořit přece společnost, ve které je každý potenciálním teroristou. A došlo k zásadním pochybením e, právě e, při tom hledání teroristů naprosto všude, v každém koutě. A všechna ta vyšetřování, všechny ty prohlídky na letištích, eh, na ty kontroly a tak dále. No, já, když jedu do, na ministerstvo zahraničí do Washingtonu, tak oni říkají, eh, my eh, hledáme teroristy, my je najdeme, ale chceme my po nich chceme konkrétní e, čísla či, a to zase od nich získáváme velmi obtížně. I v Europolu, když jsme byli před pár lety, tak jsme slyšeli, vyhnuli jsme se tomu, zamezili jsme tam tomu, ale já se ptám tak trochu obecněji, protože si myslím, že ono jde o takový přístup, postoj celé společnosti. Já e, jsem samozřejmě proti e, všem druhům zločina, činnosti, terorismu včetně, ale moje otázka, je tak trochu něco jiného. Zdali to, co teď děláme, je přiměřené, zdali to e, naplňuje naše cíle, a nebo e, zdali ta cena, já neříkám, že tomu tak je, ale zdali ta cena, e, kterou na to vynakládáme, ta narušená osobní integrita, ta soukromá sféra narušená, no tak to je něco co za to stojí. Například eh, pokud jste Brit, tak prostě všichni vědí v naprosto eh, každý okamžik vašeho života, eh, kde, kde jste, nakonec budete prohlížen i v ložnici a tak dále. A já se ptám, zda toto je vyvážený postoj, přístup. A pokud řeknete ano, tak najdeme všechny ty podvodníky, oni budou existovat vždycky a pořád. Já jsem trochu e, v tomto směru nalomený, zdali děláme opravdu správně. Děkuji. Pan Borgeco. Competenza eh, sicuramente molto approfondita. Eh, děkuji eh, všem řečníkům. Já bych vás chtěl požádat, buď eh, pro dnešek, či na někdy jindy. Já bych eh, chtěl znát informace o bankovních údajích, o jakých částkách hovoříme, o jaké finanční toky se jedná v oblasti terorismu. Děkuji vám, pane Borgezo, a nyní má eh, slovo paní Makarenko a potom pan Kosters. Um, I'll, I'll, I'll start with a more straightforward... Já začnu s těmi jednoznačnějšími otázkami, tož je ta poslední týkající se písemné informace ohledně financování terorismu. Ano, to určitě můžeme, můžeme se pak skoordinovat, takže to není problém. První otázka je nicméně předmětem dlouhotrvající rozpravy ohledně protiteroristických eh, opatření a politik. Máte pravdu, když říkáte, že po roce 2001, eh, po 11. září, celá řada eh, států eh, se prostě pustila do velmi zásadních legislativních nástrojů a opatření a někteří to spochybňují E, někteří říkají, že výsledkem je nevyvážená realita mezi ochranou e, osobních lidských práv a e, ochranou tedy bezpečnosti. Zdali za to platíme příliš mnoho, za tuto ochranu? No, západní společnost je taková, že se často říká lidská práva, to jsou práva jednotlivců. A tady jsou osobní práva narušená v tom smyslu, že si musíte sundat pásek, musíte si sundat kozačky, eh, musíte vysvětlovat, proč máte 101 ml čehosi, místo toho, co byste toho měla pouze 99, takže je to nepříjemné ale myslím si, že v této rozpravě trochu přehlížíme ta kolektivní práva, práva komunit a na západě takto e, postupujeme poměrně jednoduše. Na východě již méně, ve východních společnostech je to trochu jinak. A zde e, o to, e, zde jde o to, zdali prostě se nám daří třeba Eh, zabránit eh, bombardování eh, v malém rozsahu, které by znamenalo život dvou, tří lidí a děláme to za cenu toho, že si musíme sundat pásek a boty, takže neby tomu nemáme čas na to, abychom si někde dále dali kávu. Samozřejmě musíme být opatrní, jak daleko to necháme dojít, v tom smyslu, kolik těch, soukr- těch individuálních lidských práv jsme schopni Eh, jak si dát stranou. Já samozřejmě neříkám, abychom se otočili zády eh, k nějaké realitě a abychom, abychom tady naplnili, dejme tomu, mandát KGB z 60. let. Jenom říkám, že pokud eh, Eh, lidé mají pocit, že jsem zapojena do nějaké teroristické aktivity a chtějí odposlouchávat mé telefonní hovory s matkou, no tak ať to dělají eh, pokud chtějí eh, mít kamery na domech v ulicích, kudy vodím vyvenčit psa, aby se zajistilo, že něco e, nedělám nezákonně, tak já říkám, ať to dělají. Ale toto už představuje problém pro lidi, kteří tvrdí, že individuální e, práva jsou na prvním místě. Takže samozřejmě jde o to si říct, koho tady chceme e, chránit a proč a jak. A v tom tkví odpověď. Děkuji. Já se vrátím k té první otázce, zdali se jedná o vyvážený přístup pro nás s veškerou úctou. My jsme orgány prosazující právo, takže se snažíme eh, bránit eh, občany Evropské unie. A eh, to znamená i jejich individuální práva, včetně lidských práv. V tomto směru jdeme cestou implementace stávající legislativy, která nám umožňuje e, prosazovat právo tak, jak je. Takže já si myslím, že váš dotaz e, spíš směřuje k našim politickým představitelům e, než k nám jako těm pěšákům prosazujícím právo na té nižší úrovni. Nicméně Eh, zdali ta cena je příliš vysoká, no, co se mne týče, tak toto je velice politická otázka a nejsem v situaci, kdy to mohu komentovat. Další otázka, kterou jsem zaslechl, je, zdali existuje nějaká psaná zpráva o těch e, vyšetřeních. E, ano, Europol na základě e, žádosti vypracoval takovouto zprávu. Ta je z května roku 2012 a byla předložena v radě JAI v roce 2012. Grazie, signor Ci sono altre domande? Děkuji vám, pane Prosím, Bile. Um, well, I just want to follow up, Ms. Já bych chtěl navázat na to, co právě řekl pan Kosters ohledně eh, koordinátora pro oblast terorismu Unie. Uh, Eh, možná jako eh, policejní eh, důstojník nechcete tyto věci komentovat, ale my jsme tady měli Heiste Frýza skvělého muže, holandského poslance a on se stal vlastně koordinátorem pro boj proti terorismu pro Unii, protože mi řekl, že prostě neexistovala spolupráce mezi členskými státy, že si členské státy nevěří. A já se znovu ptám, to je taková obecná filozofická otázka, zdali se v tomto směru věci lepší, anebo zdali přetrvává pocit totální frustrace. Well, to be quite frank, if we talk about... Eh, takže když my hovoříme o koordinátorovi, pro, eh, ten se vlastně snaží koordinovat eh, úsilí členských států. My Eh, pana Kerkovera a jeho tým neustále eh, kontaktujeme, jsme v pravidelném kontaktu. Takže eh, musím říct, že k určitému posunu směrem k lepším výsledkům došlo. Když se podívám na svou každodenní práci, tak eh, už vlastně eh, pracuji pro Europol od roku 2008 a čím dál víc vidím, že je naše organizace využívána. Je čím dál tím více eh, informací, které dostáváme od členských států. Dochází tady k většímu a většímu úsilí ze strany členských států, co se týče specifických programů, specifických opatření. Například je tady akční plán Evropské unie v oblasti eh, radikalizace, v oblasti financování terorismu a tak dále. To jsou všechno akční plány, které pro nás mají konkrétní dopady, protože my v těch akčních plánech vidíme celou řadu aktivit, pokud se podíváte eh, na bezpečnost výbušnin, na ten akční plán eh, bezpečnosti výbušnin, tak tady jsou konkrétní výsledky a byla v tomto směru eh, opravdu třeba v Bulharsku, v, Burgus, v Burgasu, kde došlo k tomu poslednímu útoku, využita řada poznatků z tohoto akčního plánu. Myslím si, že koordinátor protiteroristický koordinátor toto všechno musí slučovat, musí musí eh, přinášet, eh, přivádět k sobě a to se také začíná více a víc dařit. Děkuji vám, pane Kostrsi. Pokud jde o ten atentát v Bulharsku. Eh, minulý týden delegace Krymu a Libe navštívila Europol a Eurojust a ředitel Europolu nám řekl o možnosti, kterou měli vyšetřovatele Europolu dostat se na místo činu, tam, kde došlo k atentátu a o jakých možnostech měli vyšetřovatelé, aby pochopili účast libanonských buněk díky určitým Eh, látkám, které se našly na místě činu. Byla to zařízení, která se použila pro výbušninu. Takže eh, tady vidíme mnohem jasněji, jaké možnosti existují eh, v případě takovéto koordinace. a e, potom je to určitě velmi užitečné. Máte další dotazy? Ne? Tak e, děkuji našim hostům, e, děkuji také řečníkům, kteří vystoupili dopoledne. Tímto jednání ukončíme a budeme pokračovat ve tři. Děkuji.